Dobré ráno, dámy a pánové. Je 8.38 a měli bychom zahájit naše hlasování. Rád bych zahájil dnešní schůzi. A dostáváme se k bodu 8. Záruka EU za případné ztráty EIB z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii. Spravodaj pan Eduard Kukan. Přeje si pan Kukan něco říci. Není tady, takže asi nic neřekne. A měli bychom přistoupit k hlasování. Dobrá. Takže začneme. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 40. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme si to. Elektronicky pozměňovací návrh 40.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 Zahaju hlasování. Jeden kolega se neúčastní, končí hlasování. A tento návrh byl zamítnut. 14, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 50, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 52, kdo je pro?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 25, kde pro, proti, držel se schváleno. 26, kde pro, proti, držel se zamítnuto. 3, kde pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 2, kde pro, proti, zdržel se schváleno. 29, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto. 30, kde pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Sedmička. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 33. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 8. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 34. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A nyní elektronicky závěrečné hlasování o stanovisku. Zahajuji hlasování. 51 se účastní a bylo to schváleno 39 k 8. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu, Záruční fond pro vnější činnost. Zpravodá pan Kukan. Přistoupíme k hlasování. Takže se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Trojka. Kdo je pro? Pan předseda se omlouvá, šestka byla schválena. Takže se dostáváme k pozměňovacím návrhu 8. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 8. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Jednička odpadá. A hlasujeme tedy pozměnci návrh 1. Bylo mi řečeno, že musíme hlasovat o pozměnci návrhu 1. Kdo je pro, proti, zdržel se. Takže si to můžeme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 31 k 19. Pět. Pětka odpadá. Takže elektronicky závěrečné hlasování. Závěr hlasování. Končím hlasování. 43 ku 3. Bod 10. Uzavření protokolu k rámcové dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a jejími členskými státy na straně jedné a Mongolskem na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii. Zpravodaj pan Helmut Scholz, chcete k tomu něco říci? Nechce, takže hlasujeme. To je složen, složitý hlasovací seznam. Hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 49 ku 1. Tak je to schváleno. Takže přesně na čas se dostáváme k bodu 11. Výměna názorů s panem Adamem Šubem, Charge d'affaires USA. Pane Adame Šube, posaďte se prosím zde.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 Ladies and gentlemen, Dámy a pánové, je mi opravdovou ctí, že zde mezi námi mohu přivítat Adama Šuba, Charge d'Affaires na misi USA při Evropské unii. A budeme hovořit o vztazích mezi Evropskou unii a Spojenými státy americkými. Jak eh, mnozí z vás víte, tak eh, pan Šup je profesionální diplomat, přišel do Evropské unie v roce 2015. A tato výměna názorů byla zorganizována v rámci tedy spolupráce se zastupitelstvím USA. Jsem velmi eh, rád, že je tady také místo předseda delegace pro USA, takže vás vítám. A já doufám, že i tato naše výměna názorů je jasným odrazem toho, jak jsou pro nás důležité bilaterální vztahy. Pan prezident Trump se sám vyjádřil v tom smyslu, že USA podporuje NATO a všechny síly, které eh, porazily jak fašismus, tak také komunismus. Je pravda, že transatlantické vztahy mezi USA a EU nebyly nikdy tak silné jako v této chvíli a mohu říci, že je v našem zájmu, aby tato eh, tyto vztahy byly tak silné i do budoucna, a to i přes tu složitou situaci, ve které se v tuto chvíli nacházíme. Samozřejmě je velmi důležité, aby USA dostal svým závazkům jak vůči Iránu, tak také vůči situaci, která v tuto chvíli panuje v zemích, jako je Ukrajina, Jemen a další. A proto bych v tuto chvíli navrhoval, abychom již předali slovo panu Adamovi Šubovi na přibližně 10 minut, tak abychom měli dostatečný čas na to, abychom si vyměnili názory a rozprava trvala co nejdéle. Takže pane Šube, máte slovo, prosím. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já také samozřejmě jsem velmi rád, že jsem tu s vámi a že vy můžete předsedat tomuto výboru. Je pro mě opravdu velkou ctí, že mohu hovořit před tímto váženým výborem. Já jsem zástupcem eh, americké vlády a je pro mě také samozřejmě, nebo pro nás všechny tady přítomné, je důležité vidět také, jak vy vnímáte naše bilaterální vztahy. Eh, úkolem severoamerických eh, diplomatů je samozřejmě vždy zprostředkovat eh, to, eh, ty názory a stanoviska a nálady, které panují v USA. Samozřejmě, že nám všem jde o to, aby vlastně v tomto přechodném období ty vztahy mezi námi byly co nejlepší. My jsme se ujali toho našeho úkolu s velkou vážností a seriózností a jsme také těmi zprostředkovateli mezi našimi příslušnými úřady. Jde nám o to, aby naše partnerství bylo opravdu co nejsilnější, protože je také pilířem globálního míru a stability. To znamená, že my jsme opravdu a chceme být důležitým eh, přemostovacím prvkem mezi Evropskou unii a USA. Eh, pan místopředseda Pence byl minulý měsíc v USA Eh, nemohl bohužel navštívit Evropský parlament, ale setkal se s panem Tuskem, s panem Junkerem, také s nejvyšší představitelkou paní Mogheriniovou a eh, pan Pence vyjádřil zájem USA na velmi silných vazbách a vztazích mezi EU a USA a teď ho cituji, říká, že stojí za hodnotami EU, jako jsou svoboda, demokracie a lidská práva. To je také velmi důležité i v souvislosti s našimi závazky vůči NATO. Jak jistě víte, tak mnoho z vás eh, samozřejmě má jasné eh, vazby také s americkým kongresem a ty vztahy byly vždy velmi intenzivní. Naši zástupci kongresu zde byli také v prosinci a myslím si, že pro nás všechny je opravdu jasné, že transatlantické vazby jsou v zájmu nás všech a všichni chceme, aby byly opravdu co nejsilnější a co nejpevnější. Já vím, že mnozí tady v Evropě se radostí přivítali v podstatě to ujištění ze strany eh, pana prezidenta a dalších zástupců naší vlády, ale samozřejmě je jasné, že stále ještě panují určité pochyby či nejistoty v souvislosti s našimi eh, budoucími vztahy. Samozřejmě, že to má co dočinění také eh, s novou vládou, protože Rex Tillerson se eh, přišel v podstatě jako zástupce naší vlády a spousta dalších nových, nových v podstatě tváří se objevily na druhé a třetí úrovni naší vládní administrativy. A samozřejmě se to týká také velvyslance USA při EU. To znamená, že v rámci tohoto přechodného období eh, v podstatě se budeme snažit udělat všechno pro to, abychom stavili na tom základu, který jsme v posledních letech vybudovali. Eh, za několik dní se evropští lídři setkají v Římě, aby společně oslavili 60. výročí podepsání římských smluv. Já si myslím, že i dnes, myslím dnes tady na půdě parlamentu se odehraje také takový slavnostní akt v souvislosti s římskými smlouvami. A teď samozřejmě otázkou je, jakým způsobem my budeme odpovídat na to, co potřebují naši občané eh, ve, ve světle nových globalizačních eh, procesů, protože my samozřejmě víme, že občané chtějí větší obranu vůči externím eh, hrozbám, chtějí bojovat eh, s terorismem, chtějí udělat všechno pro to, aby ekonomická a společenská bezpečnost byla co nejvyšší, aby byly také chráněny vnější hranice. To znamená, toto nám nabízí nové příležitosti spolupráce. A samozřejmě, že já také vítám všechny vaše podněty v souvislosti s tím, jakým způsobem navýšit bezpečnost. Bezpečnost. Bezpečnost to je stěžení téma. Samozřejmě všichni víme, že tady ve středu pozornosti je NATO i v reakci na hrozbu, která vychází z Ruské federace, tak na to vlastně posílilo opravdu také nové své obrané mechanismy, které mimo jiné jsou v tuto chvíli už umístěny také eh, v Pobaltí. A také z hlavního sídla na to zaznělo zcela jasné stanovisko, které v podstatě zcela jasně stanoví, že budeme se chránit před tou hrozbou, která vychází z Ruské federace proto máme také minské dohody a máme také závazky, kterým jsme se všichni, pod kterými jsme se všichni podepsali. To znamená, že chceme i nadále eh, podporovat to, na čem jsme se dohodli v rámci eh, dohody z Minsku a eh, naši zástupci vlády se také zcela jasně vyjádřili v tom smyslu, že nesouhlasí s ruskými aktivitami na území Ukrajiny a samozřejmě se také zcela jasně vyjádřili proti anexi Krymu. Ta, to naše vláda, a není to také poprvé, věří v to, že je třeba ukázat sílu pro to, abychom byli schopni udržet mír a stabilitu. To zároveň ale samozřejmě musíme převzít zodpovědnost za posilování a za existenci vůbec pevných transatlantických eh, vazeb. My jsme navýšili náš rozpočet eh, na obranu a jsme také rádi, že i Evropa se ubírá tím stejným směrem, což je velmi důležité, aby na to bylo schopno splnit ty závazky, ke kterým eh, se eh, vyjádřilo a které podepsalo. Samozřejmě, že to je všechno součást globální strategie a musíme udělat všechno pro to tedy, aby spolupráce s NATO bylo, byla co nejlepší vztahy mezi EU a NATO byly posíleny také v rámci dohody, která se zabývá právě otázkou námořní bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti, boj s terorismem. Já to vnímám eh, tak, eh, že vlastně i v rámci té konference, která se koná tento týden si myslím, že si všichni uvědomuje, jak důležité je bojovat eh, s terorismem. Eh, za pár dní budeme také slavit výročí, nebo si budeme připomínat výročí a atentátů, které se odehrály tady v Bruselu. Eh, to znamená, že samozřejmě v rámci této konference se bude hovořit o těch společných prioritách, budeme se hovořit také, bude se hovořit o tématech jako financování terorismu, o zahraničních bojovnících a o naší společné reakci reakci na tyto hrozby. Eh, také velmi úzce spolupracujeme s Europolem, to jistě víte, snažíme se chránit eh, hranice, snažíme se eh, co nejvíce snižovat naší bezpečnosti zranitelnost. Samozřejmě se zabýváme také otázkami ochrany soukromých údajů a snažíme se dělat všechno pro to, abychom si vyměňovali všechny zásadní a stěžení informace, které jsou naprosto nezbytné pro boj s terorismem. Dále je pravda, že Irán i nadále i do budoucna bude představovat zcela zásadní hrozbu. Sýrie, Lebanon a Jemen jsou dalšími eh, státy, které v tuto chvíli představují i nestabilitu a je třeba udělat všechno pro to, aby nenarušili stabilitu USA ani zbytku světa. Takže na obou stranách Atlantiku se všichni samozřejmě snaží co nejvíce posilovat bezpečnost vnějších hranic. A musíme udělat všechno pro to, aby ti, kteří k nám přicházejí, nepředstavovali pro nás nějakou zásadní hrozmu. E, proto v tuto chvíli se musíme také držet našeho selského rozumu, e, opět eh, zkoumat, přehodnocovat eh, naše systémy bezpečnosti a udělat všechno pro to, aby tady naše eh, hranice byly co nejvíce chráněny. Proto jsme tady měli i ty exekutivní akty, které v podstatě nějakým způsobem chtěly reagovat na tyto hrozby. Musíme se ale samozřejmě držet také našich mezinárodních závazků, musíme respektovat také práva uprchlíků a dodržování a ochrana lidských práv i nadále je jedním z hlavních bodů či stěžejních jaksi eh, stavebních kamenů naší eh, politiky. My, se také, my také velmi úzce spolupracujeme s Frontexem a také dodržujeme pravidla šengenského prostoru. Já si myslím, že všichni eh, si uvědomuje také důležitost ekonomické bezpečnosti, protože v rámci globalizace si všichni uvědomujeme, jak důležitá je bezpečnost pro nás, pro všechny. I když my žijeme v těch našich bublinách tady v Bruselu nebo ve Washingtonu, tak pro eh, ostatní, kteří žijí mimo tuto bublinu, vlastně pro všechny občany není globalizace vždy pouze jen přínosnou. A to je třeba si uvědomit, protože pro některé z našich občanů, pro některé z našich regionů globalizace měla opravdu velmi negativní důsledky. A proto se v tuto chvíli o tom stále více intenzivně hovoří také v oblasti eh, obchodní ekonomiky. Eh, to samozřejmě má co dočinění s dohodou CETA a my samozřejmě i nadále budeme sledovat, jakým způsobem bude tedy probíhat ta, to přechodné období aplikace a jakým způsobem či jaké eh, dopady to bude mít na občany, protože eh, Americká vláda opravdu věří ve férové smlouvy, které mají posílit mezinárodní obchod a mají pomoci našim občanům. Samozřejmě v tuto chvíli je třeba se podívat také na eh, tu situaci ohledně T-typu my chceme udělat všechno pro to, aby obchod byl co nejférovější a co nejsvobodnější pro nás, pro všechny. A proto USA musí udělat všechno pro to, aby navýšilo efektivitu těch institucí, které řídí eh, mezinárodní obchod, včetně tedy eh, Světové obchodní organizace. To znamená, že musíme udělat všechno pro to, abychom pokročili, abychom navýšili samozřejmě eh, naše obchodní zájmy, ale zároveň abychom zajistili jejich řádnou koordinaci. To má co dočinit samozřejmě i s obchodní situací a s obchodními vztahy s Čínou. A v rámci této debaty si myslím, že všichni zjišťujeme, zjistíme, či jsme zjistili, že eh, sdílíme spoustu eh, mezinárodních závazků, ale hlavně zájmů, hlavně v oblasti tedy investic, obchodování se zbožím a se službami. A předtím, když se dostaneme ke konkrétním otázkám, dovolte mi, abych ještě jednou zopakoval, že USA chce udělat všechno proto, aby bilaterální vztahy mezi EU a USA byly co nejužší a nejefektivnější jako jediná instituce, která jaksi je přímo volená evropskými občany, vy jako členové Evropského parlamentu, samozřejmě tady hrajete velkou roli i v rámci celého celosvětového stabilizačního a mírového eh, procesu. USA a EU a vztahy mezi nimi jsou zcela zásadní pro celosvětový mír a také proto, aby se globalizační systémy a mechanismy vyvíjely tím směrem, jakým my chceme. Děkuji mnohokrát za pozornost. Děkuji. Adame Šubé za úvodní poznámky. Po zahájení práce nové administrativy to byl velký zájem našeho výboru o výměnu názorů se zástupcem eh, Spojených států co nejdříve. Tedy díky za návštěvu. Měli jsme v mé kanceláři dobrou přípravnou zkusku a A na počtu přihlášených do diskuse je vidět, že zájem je velký, je jich deset, takže bych chtěl dát kolegům maximální možnost a samozřejmě obejte své jméno. Nejdříve dám slovo samozřejmě místopředsedovi delegace pro USA Maritě Scháke v nepřítomnosti nového předsedy Kristiana Elera. Děkuji, pane předsedo, omlouvám se jménem pana Elera, který by tu rád byl, ale nemůže a tak si vážím možnosti podělit se o tyto poznámky po vašem jasném úvodu. Je to v souladu se zjištěním našeho Bera, když jsme byli v Washingtonu minulý měsíc a to zjištění v Mnichově, v Bruselu byla slyšet a já chci zdůraznit pro řadu z nás, je znepokojivé, že tato ujištění jsou vůbec třeba. Samozřejmě transatlantický vztah se dostává do nikdy nepředpokládaných souvislostí a bylo potvrzeno ve Washingtonu, že řada věcí není známa, není jistá a my určitě bychom uvítali předvídatelnost a jistoty. A chceme potvrdit eh, jménem naší delegace, že určitá paralelní politika, kdy eh, se eh, vlastně zahraniční politika je také koncipována z Bílého domu. Poradci prezidenta je to věc, která je pro nás nepřijatelná. Rádi slyšíme, ujištění o společné bezpečnosti, závazek vůči Minsk, dohodám, z Minsku vůči NATO, vůči tedy úloze Ruska při konání násilí na Ukrajině. Vy jste zmínil Syrii a úlohu Iránu. Nesmíme zapomínat na úlohu Kremlu v Syrii. A v neposlední řadě bych uvídala, uvítala další úvahu o obchodu G20 a její prohlášení o naftě TTIP, o dohodě TTIP, tedy v jakým směrem se budou jednání nyní ubírat a pokud jde o čínskou vládu, která mává vlajkou globalizace, a my všichni víme, že jejich hodnoty se značně liší od našich společných hodnot. Musíme společně pracovat na systému, který se opírá o určité zásady a pravidla. A měli bychom tato pravidla v zásady prohlubovat a skutečně hrozí, že zjistíme, svět, že svět vlastně se neopírá tyto zásady a transatlantické vztahy, které se rozvíjely v poslední letech, musí se rozvíjet dále, aby sloužily i budoucím generacím. Děkuji, Mariče Scháke. Nyní bych navrhl, aby kolegové z AFETu mohli promluvit a měli by tedy vystoupit po dobu dvou minut, protože máme řadu kolegů. Adame, pokud eh, v prvním kole budete mít dostatek otázek, tak to dejte najevo, uděláme přestávku a zodpovíme otázky. A začneme naší místo předsedkyní Dubravkou. Děkuji, Davide. Děkuji za to, že jste přišel, že jste zareagoval na naše pozvání. Já jsem byla s naší delegací pro USA ve Washingtonu koncem listopadu, začátkem prosince a byl to tak trošku prázdný prostor, ale při přechodu nové administrativy. Ale chci poděkovat za tu první část, když jste hovořil o bezpečnosti a řekl jste, že naším společným cílem je, aby transatlantické vztahy pokračovaly. A jsem velmi ráda, že jsem slyšela něco o dohodách z Minsku a společné bezpečnostní politice a také o alianci. Ale v té druhé části vašeho prohlášení to, by si ještě zasloužilo určité vysvětlení. Vaše politika u, o TTIPu typu konalo se 14 kol jednání zatím a byli jsme téměř na závěru tohoto vyjednávacího procesu. Mohl byste to rozvést, tedy dohodu o obchodu a budoucí obchodní vztahy, jak budeme pokračovat v tomto směru. Děkuji. Nina Gil. Děkuji, pane předsedo. Vítám ujištění poskytnuté, pokud jde o alianci. Myslím, že v této diskusi je důležité uznat, že Evropská unie je lídrem v oblasti mezinárodní humanitární a rozvojové pomoci. A neměli bychom na to zapomínat, když, když eh, USA hovoří a vše činí závislým na příspěvcích. Evropská unie to činí. Mě by zajímal váš názor, pokud jde o diskusi o příspěvcích na NATO. Jednu věc jste zmínil a je to Asie. A jak, kde bychom mohli spolupracovat? Myslím, že to je region, kde jsou vážné bezpečnostní hrozby, zejména když se zabýváme námořní napětím a bezpečnostními hrozbami ze Severní Koreje. Takže tady bych uvítala více podrobností, kde vidíte, pokud jde o Severní Koreu, tu nepřekročitelnou mez, pokud jde o preventivní útok. A také pokud jde o námořní bezpečnost, eh, ty obchodní eh, styky jsou zásadní, pokud jde o Jihočínské moře. A to není zatím postoj Spojených států, takže je tu prostor aby Evropská unie a USA spolupracovali u těchto otázek. A zda si myslíte, že tu prostor pro zapojení dalších eh, azijských partnerů, jako je Indie. Děkuji, Nino. A nyní paní Fotiga. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás, pane velvyslanče, v AFET, na jednání AFETu. Vaše prohlášení bylo poměrně jasné a plné ujištění. Zřejmě nemám nějaké zásadní komentáře, chci vyjádřit uznání. Co, co se týče přítomnosti Americe na východním křídle, pro nás v Polsku je to důležité a je to velmi vítané. Polsko chce přispět a budeme se podílet na tom rozmístění vojsk v Litvě a Rumunsku také. Můžete prosím nám říci něco o rozvoji globální koalice, která bojuje s islámským státem v Syrii? Dochází k jednáním ve Washingtonu, pokud já vím. A za druhé, Co je optimální modus operandi, pokud jde o integraci v EU z hlediska bezpečnosti a obrany, abychom eh, umožnili kvalitní spolupráci s aliancí. Děkuji. To je skutečně skoro slyšení. Další otázka GUA NGL. Pan Kozo, Kouso, Guso, pan... Děkuji, pane předsedo. Je třeba říci, že samozřejmě jsme rádi a děkujeme za první výměnu názorů. Vidím ale, že ta situace se příliš eh, nezměnila, i když samozřejmě hovořit o Rusku a hrozbách z Ruska je tady velmi moderní, takže to neberte jako nic Eh, výjimečného. Jak samozřejmě nebudete bránit na to, když to je samozřejmě úplně nejlepší vynález eh, z vaší eh, naší strany. Tady v podstatě díky tomu vy tady můžete rozmístovat vaše jednotky. To, co se týče obrany a navýšení rozpočtu na obranu, tak to, co jste řekl, nás také nepřekvapilo, protože samozřejmě všichni se tady snažíme globalizovat a globalizovat. No. tady v tuto chvíli, ale vůbec nehovoříme o těch hlavních problémech. Ale docela mě překvapuje to, co říkáte o Iránu. Teď vy jste vlastně hlavními donátory terorismu, takže eh, to by mě docela zajímalo. Eh, někteří z vašich partnerů také eh, financovali spoustu skupin, proti kterým v tuto chvíli bojujeme v Iránu či v Sýrii. A co Guantanamo? protože ten slib, že vlastně Guantanamo se uzavře, protože je mimo uh, území USA, tak co, uh, zavře se to nebo ne? A co Sýrie? Um, podepíšete nějakou dohodu s Ruskem, aby se to konečně uh, vyřešilo? A co OSN? Protože uh, slyšel jsem, že už vlastně nebudete přispívat do OSN tak, jak jste přispívali. Tak jak vůbec vlastně vztahy máte jako OSN? Je to něco, co chcete respektovat nebo ne? Thank you. We continue. Děkuji, budeme pokračovat. Nejdříve tedy politické skupiny. Ulrike Lunaček za zelené. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Vítám vás jménem skupiny zelených FA. Děkuji za tuto výměnu názoru a chci zmínit věc, která zatím zde nezažila. Vy jste hovořil o americké bezpečnosti pro americké občany. A také jste řekl, že si přejete pokračovat v podpoře eh, na to na této úrovni. A když hovoříme o bezpečnosti v globalizovaném světě, je to věc, která souvisí s dalšími faktory, například klimatické změny, například otázky, jak spolupracovat s rozvojovými zeměmi. A tady to, co jsme slyšeli nedávno, že dojde ke škrtům jedné třetiny rozpočtu v v rozpočtu ministerstva zahraničí pro projekty a spolupráci, s, pokud jde o omezení klimatických žen a dopady, tedy škodlivých dopadů klimatických změn, o kterých víme, protože jsme svědky záplav na různých místech světa. A to, zde je impulzem, kde jsou impulzem klimatické změny. A také to konkrétně znamená omezení prostředků pro reprodukční zdraví a práva a to je také věc, která je nesmírně důležitá. Pro bezpečnost žen a dívek existují údaje, že škrty 600 milionů euro budou znamenat 6,5 6,5 milionů nezamýšlených těhotenství, neplánovaných těhotenství a vysoký nárůst počtu interrupcí. Jak to chcete tedy řešit a jak tedy tyto škrty pro zahraniční spolupráci a klimatické změny vám umožní vlastně pracovat v této oblasti. Děkuji. Děkuji. A první kolo zakončíme panem Kastaldem za EFDD. Eh, grazie, prezident. Děkuji, děkuji, pane předsedo. A děkuji, pane Šume, za vaše velice zajímavé úvody, zajímavá úvodní slova. Chtěl jsem položit otázku ohledně nové strategické politice k blíz, směrem k Blízkému východu. Vy jste už zmínil, že Irán je hlavním sponzorem terorismu, což mě trošičku překvapuje, protože většina z nich jsou spíše sunité, takže tato definice mi připadá trošku zjednodušená. Můžeme tedy očekávat, že se bude eh, revidovat ta debata, dohoda o eh, jaderných zbraních s Iránem nebo jaké jsou tedy strat, vaše strategické priority Spojených států také v Iráku. Jak eh, zamýšlíte toto spolupráci mezi vaší administrativou a dalšími zúčastněnými subjekty v tomto regionu? Potom, co se týká role Turecka. Turecko v současné době směřuje k naprosto autoritářskému eh, režimu. Jaké je vaše stanovisko, zejména o roli, kterou bude hrát Turecko v rámci OSN, eh, v rámci NATO? Máme prezident Trump několikrát vyjádřil určitou zdrženlivost eh, vůči té otevřenosti, kterou vyjadřoval prezident Obama. Takže jaké bude stanovisko a pozice nové americké administrativy také směrem ke kumě, co tedy můžeme očekávat? A potom poslední otázka, kterou jsem chtěl položit, se bude týkat Číny. Vy jste hovořil o určitém postoji vzhledem ke globalizaci a o nákladech spojených eh, s touto globalizací. A rádi bychom věděli, jaký je váš postoj. Zda tedy budeme, budete používat konfrontaci v uvozovkách, zda ta konfrontace bude obchodního rázu vůči Pekingu, anebo zda určité eh, sliby eh, dalšího zbrojení budou dodrženy, tak aby se zajistila ještě větší vojenská přítomnost v čínském Černém moři, takže bych chtěla znát několik odpovědí na tyto otázky. Děkuji. Děkuji, kolegové. Je pravda, že tady ty otázky jsou tak obšírné, že bychom zde mohli sedět až do půlnoci. Takže chci vám říci, že je tady ještě jedenáct kolegů, kteří by se chtěli ujmout slova. To znamená, že opravdu se budeme snažit eh, být co nejstručnější, ale i tak vám dávám slovo a vy nasnažte se, prosím, na to zareagovat. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Tak pokud mi dovolíte, pane předsedo, tak já to v podstatě schrnu do takových tematických eh, okruhů, protože na některé ty otázky nemáme odpověď, například co se týče Guantanama a Kuby, tak tady v tuto chvíli dochází k přeskomu který ještě nebyl dokončen, to znamená v tuto chvíli vám nemohu říci, jaký eh, postoj budeme zastávat. Co se týče Číny v oblasti obchodu, tak tady do velké míry v podstatě EU a USA sdílí eh, svůj postoj, to znamená, že my jsme velmi rádi, že se Čína účastní takových platform, jako je například G20 a podobné, nicméně samozřejmě musíme být obezřetní, hlavně například v oblasti například investic já vím, že je třeba opravdu zkoumat a přeskoumávat eh, čínské investice na našich eh, územích. Eh, tady místo předseda vlastně náš přiše, přijal právě z, ze své cesty po Ázii a zdůraznil důležitost konstruktivních vztahů mezi Čínou a Eh, USA. Nicméně také zmiňoval otázky, které se týkají mimo jiné lidských práv. Eh, v příštím měsíci dojde v podstatě k dalšímu setkání mezi představiteli našich vlád na Floridě. Eh, naši zástupci se shodli na tom, že samozřejmě dobré vztahy mezi USA a Čínou jsou pro nás eh, stěžení. To znamená, že tady se otevírají oblasti, které se jaksi vybízejí eh, nebo nabízejí k lepší eh, spolupráci a samozřejmě je třeba se podívat také na roli, kterou Čína hraje vlastně v svém regionu a jaké dopady v podstatě má eh, zahraniční politika Číny na státy, jako třeba Větnam a další. Takže dovolte mi, abych velmi rychle stručně zmínil Severní eh, Koreu, protože samozřejmě eh, naši zástupci velmi intenzivně hovořili s čínskými lídry o Severní Koreje. Dovolte mi, abych teď velmi stručně zmínil otázky týkající se obchodu. Já si myslím, že paní komisařka um, to nazvala tak, že v podstatě tuto chvíli je TTIP eh, v merazáku. Uh, ano, máme za sebou velmi intenzivní uh, roky vyjednávání a samozřejmě eh, TTIP, ehm, tak jak jsme ho eh, navrhovali, si myslím, že by byl býval, představoval opravdu eh, fantastický příklad hodný následování, protože mm, nastavil ty, ta pravidla opravdu skvěle v oblasti pracovně právních vztahů a tak dále. A co si budeme samozřejmě, nech, nemůžeme si jaksi nic nalhávat. Tady jsme hovořili v podstatě o investicích v řádu řádech 500 miliard, v řádech vlastně trilionů, když e, se podíváme na celkové e, objemy velmi často tedy, nebo vel, velká část toho v podstatě byly ty transfery v rámci e, společností. To znamená, že v tuto chvíli jsme se opět vrátili tedy k tomu jsme se k tomu vrátili a přeskoumáváme to, to znamená, že se věnujeme samozřejmě smlouvám o volném obchodu a doufám, že velmi brzy tedy se zde opět eh, objeví eh, náš zástupce zodpovědný právě za mezinárodní obchod a dohody o volném obchodu. Chci říci, že tady vlastně ten trialog eh, pokračuje, zabývá se zajímavými tématy, včetně tedy Eh, Světové obchodní organizace. Před několika týdny eh, jsme podepsali další dohodu MRA, eh, která se právě zabývá eh, situací a pravidly, které je třeba respektovat eh, v oblasti farmaceutického průmyslu. To znamená, že tady hovoříme o odvětvových dohodách, které se týkají mimo jiné automobilového průmyslu, který musí nastavit tato pravidla tak, aby byly chráněni koneční koncoví spotřebitele. A Světová obchodní organizace organizace. Ano, tady se v tuto chvíli zabýváme eh, nastavením nových, nových eh, pravidel pro všechny, pro ti, kteří přichází jako noví, kteří už jsou eh, dlouhodobými členy a tak to budeme pokračovat, v tom budeme pokračovat. Jak víte, tak ministerská konference se velmi bude odehrávat v Buenos Aires. Co se týče rozpočtu, tak tady příliš mnoho informací nemám. Jak víte, tak vyjednávání o rozpočtu vždy trvá velmi, velmi dlouho a jediná věc, kterou v tuto chvíli máme potvrzenou, je tak zvaný jaksi návrh toho rozpočtu, který počítá s velkými úsporami. To znamená, že tady ta cesta je ještě velmi dlouhá. Ehm, někteří z vás eh, v podstatě se vyjádřili jaksi v tom smyslu, že eh, už mají rozhodnuto, že ví, jak, eh, jaké jaký postoj budou zastávat, jak budou volit. Takže z toho vyvozuji to, že to tedy asi bude vypadat tak. Ale jak říkám, ta vyjednávání ještě nadále pokračují. Není to, není to ani nic nového, eh, ani pro eh, Trumpovu vládu, ani pro mnoho bývalých. Já teď přesně nevím, koho eh, budu citovat, ale je pravda, že prakticky v rámci každého vyjednávání o rozpočtu se nějaká krev proleje. Takže opravdu jsou to velmi náročná dlouhodobá vyjednávání. Co se týče Turecka, Já si myslím, že my jsme měli, nebo máme obavy z velmi podobných věcí jako vy. Turecko je samozřejmě velmi důležitým spojencem a partnerem hlavně, co se týče tedy toho regionu eh, východu středního i dálného východu. Samozřejmě všichni víme, že uprchlické proudy vlastně velmi často procházejí eh, Tureckem. Myslím si, že to rozhodně všichni zohledňujeme. Nicméně, samozřejmě to u nás určité eh, obavy vyvolává a bylo to v podstatě vyřčeno už mnohokrát, eh, jak veřejně, tak neveřejně. To znamená, že víme, že dochází k porušování zásadních eh, svobod, svobod vyjadřování. Novináři, novinářům je upírána tato svoboda vyjadřování. Víme, že tady jsou porušována a narušovaná taká, také občanská práva. Víme, že Turecko bylo velmi důležitým prvkem v rámci snahy snahy o vyřešení té uprchlické otázky, takže to už bylo také mnohokrát vyřčeno. Eh, samozřejmě ty naše eh, naděje jsou opravdu velké a doufáme, doufáme, že tedy ta eh, naše vyjednávání s našimi spojenci, jak až, ať už veřejná, tak i neveřejná, budou i nadále pokračovat i v souvislosti tedy se situací v Sýrii. Sýrie. Samozřejmě tady ta situace je tragická. V tuto chvíli už jsme v podstatě v sedmém eh, roce této kritické situace, eh, která je charakterizována opravdu eh, násilím, velkým násilím, ale také užíváním velmi nebezpečných zbraní. Došlo k zabití opravdu mnoha stovek tisíc lidí. Mnoho lidí bylo nuceno k odchodu, byli přesídleni. Hovoříme tady také hlavně o civilním obyvatelstvu, o dětech a ženách a my jsme se snažili Eh, udělat všechno pro to, nebo vyjednávali jsme od samého začátku o možnostech eh, míru. My samozřejmě stejně jako vy máme naše vyslance v Sýrii, kteří se snaží hledat eh, politická mírová řešení. Jde nám opravdu o politické řešení, které by v Sýrii zajistilo stabilitu a minimalizovalo hrozbu terorismu v tuto chvíli. Eh, jsme rádi, že se odehraje za tři týdny konference, která se bude věnovat pouze tedy eh, situaci eh, v Sýrii, Jde o konferenci, která se bude konat zde pod záštitou tedy mnohých evropských států a EU a jsme velmi rádi, že pozvání přijalo velmi mnoho důležitých eh, partnerů a doufám, že tedy z této eh, konference vzejde eh, mnoho, mnoho pozitivního. Co se týče nadcházejících vyjednávání v Ženevě, je pravda, že už došlo k vyjednávání několika stran v Astaně. My jsme tam měli své různé pozorovatele. My si myslíme, že OSN opravdu hraje důležitou a mě, má hrát důležitou roli, také se účastnilo těchto vyjednávání, takže to je ten postoj, který zastáváme, co se týče humanitární pomoci a rozvojové pomoci a počtu programů, eh, které jejich hlavním cílem je pomoci mimo jiné ženám, tak chci říci, že tady samozřejmě těch programů je velmi mnoho. Eh, jsou to také zcela zásadní faktory, které eh, zohledňujeme při v podstatě našich plánech eh, pro zajištění stabilizace a míru, tak o tom samozřejmě neexistují žádné pochyby. Samozřejmě eh, ta otázka je, jakým způsobem to bude všechno jaksi eh, prováděno v in situ, to znamená, kdo bude tím hlavním přispěvatelem, jak bude docházet k rozdělování a tak dále. Ale je třeba si opravdu uvědomit i ty vojenské hrozby, vojenské hrozby z východu, Eh, víme, že také eh, mnoho v podstatě eh, z vašich států je součástí té koalice, proti, která se snaží v podstatě bojovat proti těmto hrozbám a je jasné, že se budeme muset zabývat i otázkami znovu obnovy a znovu eh, budování těchto eh, států, což jsou věci, které je třeba zohledňovat už eh, tuto, v tuto chvíli a určitě tedy se i nadále budeme více zabývat otázkami týkajícími se mimo jiné Sýrie. Takže to by asi bylo všechno. Děkuji, děkuji za reakci na toto první kolo otázek a já bych byl velmi rád, kdybychom v tuto chvíli přistoupili na to, že řečnická doba bude zredukována na minutu a půl. A prosím vás, eh, pokládejte otázky, na které pan kolega ještě neodpovídal. Pan Salafranka jako první. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Vítám eh, vás eh, mezi námi. Já vám chci říci, že já jsem velkým obdivovatelem USA a je pravda, že prostřednictvím vlastně 3% vašeho obyvatelstva vlastně přispíváte až 25% do celosvětového nebo do vašeho obchodu. Nicméně je pravda, že ta, ty současné naše vztahy nejsou úplně nejlepší. Jste citoval i paní eh, Malmstromovou, eh, vy jste zmínil také transatlantickou dohodu, zmínil jste také eh, Brexit, byl jste také velmi kritický vůči euru a vůči některým eh, z našich eh, jaksi hlavních eh, lídrů. Samozřejmě víme, že u vás byla na návštěvu už i pan, paní Merkel a je jasné, že samozřejmě sdílíme zájmy, které se týkají mimo jiné boje s terorismem. Nicméně bych byl rád, kdybyste v podstatě trošičku více eh, rozvedl eh, vaše následující politiky, které se týkají multilateralismu a klimatických eh, změn. Eh, protože co se týče toho multilateralismu, tak tady prostě je třeba se zamýšlet nad OSN. A dále eh, jeden, jedna země, která je velmi populární ve chvíli, kdy se hovoří také o USA. Máme tady dohodu eh, z Černé hory, to znamená, že řekněte nám něco více o této dohodě a o tom, jak eh, v podstatě se stavíte k Rusku. A co se týče arabského jara a této části světa, tak jakým způsobem se k tomu stavíte a jak bude vypadat vaše budoucí politika? Děkuji. Děkuji, pan Pasku. Thank you very much. Děkuji. Příspěvek multilaterální sítě obchodních dohod pro zachování míru a stability ve světě je obvykle minimalizován, případně ignorován, ale ve skutečnosti jsou zásadní pro zachování míru a stability v systému a jejich příspěvek v těch 70 letech od poslední války byl obrovský. My všichni víme, co si myslí nová administrativa o významných eh, částech této sítě. A má otázka je, podle vašeho názoru, odráží to novou filozofii, nový přístup administrativy vůči celé síti těchto vztahů, anebo je to jednorázové, konkrétní k, k částem této sítě protože kumulativní dopad vlastně spochybňuje celou, celý ten systém, celý ten, celou tu síť. Jaký je váš názor? Děkuji, pane Pasku. A Charles Stanek za EKR. Chtěl bych zmínit eh, technickou poznámku. Já jsem nebyl vyzván jako koordinátor EKR, podal jsem žádost už předtím a budu velmi stručný já evidentně vída, vítám pozit, pozitivní signály z Washingtonu, na rozdíl od eh, kampaně, tedy co se týče Brexitu, který by znamenal eh, vlastně zničení Evropské unie. A myslím, že důležité to, co zaznělo na Měchovské bezpečnostní konferenci a zde v Bruselu, že USA jsou úhelným kamenem bezpečnostního systému a Británie i po Brexitu bude mít klíčovou eh, roli v bezpečnostním systému a lituje tedy stažení z TPP a eh, vývoj okolo TTIPu. A pokud jde o bezpečnost, dojde k budoucnosti k masivnímu migračnímu posunu, pokud nebudeme řešit klimatické změny a zejména dopady na subsárskou Afriku, a podporuji va, vaše stanovisko, co se týče e, omezení snahy Iránu dosáhnout e, jaderné, e, jaderných zbraní a pokračovat tedy v tom systému dohod okolo Iránu a neústupně na nich trvat. Také slyším signály, které se týkají Kurdů, že budete podporovat Kurdy v referendu okolo Kirkuku a budete nadále nakloněni eh, Čínské republice a úloha, vaše úloha, pokud jde o boj s islámským státem, je, je klíčová v kontextu konfliktu eh, v Sýrii. Budete budovat zeď a vyvoláte tedy antagonismus související právě s budováním této zdi směrem k Latinské Americe, tedy jak chcete pokračovat směrem do Latinské Ameriky. Další řečník, pan Hadži Georgiou. Děkuji, pane předsedo. Dvě stručné otázky pro pana velvyslance zástupce USA. První, pan Erdogan požádal o to, aby Turecko se stalo členem Rady bezpečnosti. Jako islámský stát, řekl. Co si o to myslíte? A vy jste řekl, že jednání nepokračují. Máte představu, proč se to stalo a máte v tom nějakou roli? Děkuji pan Káva za EFDD. Děkuji, pane předsedo. Jsem potěšen vašimi komentáři, že by na to mělo být nadále pilířem naší obrany. A jaké jsou tedy další vojenské ambice a závazky Ameriky do budoucnosti? Pokud je o Brexit, úzká spolupráce mezi Spojenými státy a Spojeným královstvím mimo nadnárodní organizaci. A nehovořili jsme o Izraeli. Existuje takový rozpor mezi Evropskou unii a Spojenými státy, pokud jde o postoje vůči Izraeli. A je možný budoucí společný přístup. A neslyšeli jsme také o Jemenu. V Jemenu se rozvíjí skutečná katastrofa a je, existuje možnost, že by Spojené státy sehrály rostoucí úlohu na úkor Rady spolupráce v Perském zálivu GCC. A konečně, pokud je o prezident Trump, jak se díváte na kritické komentáře vůči eh, prezidentu Trumpovi a také od některých poslanců Evropského parlamentu? A Někteří se vyjádřili skutečně velmi nediplomaticky. Paní Manesku. Děkuji, pane předsedo. Vítám pana Šuba na našem jednání. Myslím, že je důležité vést tuto výměnu názoru s ním. Také si myslím, že bychom měli ukončit tu retoriku z volební kampaně, protože to nepřispívá Evropské unii, nepřispívá to vztahu se Spojenými státy a také to vlastně pomáhá našim eh, ne tak přátelským státům, jako je Rusko. Měli bychom spolupracovat pragmaticky a zacíleně na každý z bodů v našem vztahu a mezinárodním vztahy a bezpečnost, včetně aliance, je zde klíčový. Jsme přesvědčeni, že by každá země měla platit účet Rumunsko patří k pěti státům, které tak činí, takže očekáváme, že ostatní budou postupovat stejně. Rusko a postoj k Ukrajině. To je další společný problém, na které musíme pracovat. A jsem velmi ráda a těším se s, s velkým očekáváním na výsledky jmenování paní Fiony Hill jako jednoho z členů Národní bezpečnostní rady. To je velmi pozitivní vývoj a moje otázka je, co můžeme očekávat od eh, administrativy, pokud jde o rozhodnutí a kroky v souvislosti s Iránem, normalizace vztahu s Ruskem a boj s terorismem. Děkuji. Děkuji, Ramono. Pan Freund za SAD. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane Šube za účast na tomto jednání. Jsem rád, že, že vaše funkce není považována za irrelevantní. A také jsem rád, že jsme ubezpečeni tím, že hovoříte, jako by nedošlo vůbec ke změně v administrativě ve Washingtonu. Já jsem zaznamenal změny opro- mezi Jimmy Carterem a Ronaldem Reaganem, ale nikdy nedošlo k něčemu podobnému, čeho jsme svědky nyní. Včetně vyjádření Donalda Trumpa vůči jeho předchůdci. A já to tady ani nechci opakovat. Takže ani nevím, co by asi tak říkal o svých spojencích v Evropě. Zejména v souvislosti se skutečností, že Nigel Farage byl jedním z prvních, kdo mu našeptával, co je vlastně ta Evropská unie zač. Máte nějaké informace o tom, kdo dál mu říká, co je Evropská unie a co chce dělat Evropská unie a jak eh, chce řešit vztah se Spojenými státy. S výjimkou Angely Merkel, která tam byla před eh, několika dny. Další otázka. Co se týče nových předpisů pro přepravu elektronických zařízení, pro máte nějaké informace, že byste takto měl postupovat také vůči evropským zemím? Pan Jurek za EKR. Panie ambasadorze, chciałem zapytać o dwie kwestie, o dwa szczegóły. Dziękuję. Já bych měl dvě otázky v souvislosti se dvěma velmi ožehavými tématy. Zejména tedy mi jde o naše země, um, pomalské, které jsou mimořádně ohrožené. Domníváte se, že je eh, nutné jak si posílit eh, vaše, vaši obranou politiku vůči těm snahám, kterými jsme svědky. A potom eh, Gruzie je další země, která se snaží o spolupráci v transatlantickém rámci. Já bych rád znal váš názor, jak toto hodnotíte a jak se k tomu stavíte. Myslím si, že také jaké, jaká je strategická odpověď na anexi Krymu. A zde bych, když už mám slovo, tak bych také chtěl vyjádřit uznání za rozhodnutí prezidenta. které tedy se týká rozvoje v, zahra- v oblasti zahraniční politiky, nicméně se domníváme, že je důležité, aby Spojené státy zase převzaly tu svou morální roli a aby se vrátili ke svým tradicím. Důležité je to uvědomění si, jaké to má dopady eh, v, na Evropu. Děkuji. A pan Gala, prosím. Thank you very much and, uh... Děkuji. Děkuji a moje prvním přáním je to, aby zde brzy nastoupil velvyslanec, který bude stejně oblíbený jako ten předcházející. Co se týče té bezpečnostní konference, tak já jsem byl ujištěn o tom, nebo minimálně o tom hovořil ministr obrany a pan viceprezident. V podstatě šlo hlavně o e, tu opravdu skvělou debatu v rámci kongresu a o ten tým kongresmenů. E, co se týče Ruska a jejich plánu na tento rok, z toho vlastně vyplývá moje následující otázka. Můžeme například můžeme předpokládat to, nebo vycházet z toho, že vlastně kongres je hlavně tím klíčovým eh, hráčem, který hraje rozhodující roli v rámci vytváření politik vůči Rusku. Je to tedy správný předpoklad? Vycházím z toho správného předpokladu? A co se týče tedy ještě jednou obrany, my se samozřejmě tady na evropské straně snažíme, na evropské straně snažíme posilovat naši obranu a chci se zeptat, li tady můžeme hovořit o nějakých eh, stálých eh, eh, strukturách spolupráce, které by mohly fungovat, protože tady samozřejmě posilujeme také evropský pilíř to. To znamená, jak jakým způsobem na tento proces bude reagovat eh, americká vláda. Já doufám, že tedy pozitivně, jako tomu byly v minulosti. A pan Bostináro, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Pane Charles d'Affaires, já jsem opravdu velmi rád, že se mohu účastnit této výměny názorů. Mám tři krátké otázky. V první řadě, jakou roli hraje a jak velký je manevrovací prostor v oblasti právě eh, vztahů s eh, Ruskem. A to se týká hlavně eh, těch sankcí. Je jasné, že o tom budeme hovořit každý šest měsíců, ta otázka se bude opakovat. Dále, vy to moc dobře víte, protože jste byl v Sýrii. Vy víte, že Rusko v podstatě v tuto chvíli vytvořilo dvě velké bubliny na Středním východě a na Krymu. To znamená, že to jsou dva přístupy k různým eh, mořím. A já se ptám, zdali toto bude vyžadovat také dvě odlišné politiky vůči eh, Rusku i v souvislosti s NATO a USA. A za třetí, jakou roli bude hrát eh, USA v oblasti Pacifiku. To znamená, já se ptám, zdali tady, jak si to Tichomoří se opravdu dostane do oblasti vlivu Číny nebo ne. Děkuji, děkuji a Tony Vilon jako poslední řečník. Děkuji. Děkuji. My se opravdu velmi vážíme toho, že jste přišel eh, k nám a chci říci, že tady nejsou v podstatě další alternativy v rámci našich transatlantických eh, vztahů. Ehm, chci říci, že já jsem eh, z Pobaltí a musím eh, říct, že pro nás hraje opravdu zcela zásadní roli rozmístění obraných jednotek. Nicméně, ale na druhou stranu důvěryhodnost na to je v tuto chvíli ohrožena. A já se ptám vás přímo, zdali jste připraveni také na různé hybridní formy invaze, protože to je v tuto chvíli hlavním nástrojem eh, Ruska. Za druhé, potřebujeme ještě bližší spolupráci vůči Ukrajině protože tady samozřejmě Rusko vyvíjí zcela konkrétní aktivity, to znamená, budeme poskytovat Ukrajině například také nástroje obrany v případě, že by to bylo nutné. A za třetí, já si velmi vážím toho vašeho hodnocení role Iránu protože Irán samozřejmě je součástí toho problému a musí být tedy součástí i řešení. Ale my jsme v podstatě všichni určitou eh, měrou přispěli k, tomu, k té současné situaci na Středním východě. A vy jste eh, říkal, že vlastně vojensk, na vojenské hrozby je třeba reagovat eh, vojenskými prostředky. A já se ptám, zdali tady v tuto chvíli můžeme hovořit i o nějakém společném postoji, společném řešení v oblasti středního východu. Děkuji, děkuji kolegové eh, za všechny vaše otázky. Opět je, <laughs> ty otázky pokrývají opravdu velmi, velmi mm, široké spektrum a vy máte v tuto chvíli pouze 15 minut na reakci. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Dovolte mi abych eh, poskytl rychlé otázky, na rychlé otázky poskytl eh, rychlé odpovědi, co se týče Kypru, tak tady samozřejmě se budeme snažit i nadále zůstat spojenci obou eh, stran, ale je pravda, že v tuto chvíli probíhají vyjednávání. Víme, že někteří z našich velvyslanců a zástupců byli jak v Atenách, tak v Ankaře, tak tady v Bruselu a vyjednávají a vyjednávají tedy o našem budoucím eh, postupu. Samozřejmě je to také extrémně komplikované téma, ale dovolte mi, abych eh, trošičku pohovořil o, Ruské federaci, protože vidím, že to je naprosto kritický bod pro naše zájemné vztahy. Eh, Ruská federace vyvíjí agresivní aktivity, které mají zcela zásadní politický i další dopad na situaci v mnohých regionech. Mhm. Tyto aktivity pokračují. Víme také, že Rusko je aktivní v Sýrii. To znamená, že tam rozvíjí své vojenské aktivity. A to je přesně to, co taky zástupci naší vlády také Eh, mnohokrát zmiňovali. Pan eh, ministr zahraničí Tillerson eh, se bude asi setkávat tento týden se mnohými nebo se všemi ministry, kteří se budou účastnit té ministerské konference. Nebudou to všichni ministři zahraničí na to, ale většina. A E, já si myslím, že je to opravdu imperativem, protože to je politika předcházejícího kabinetu, je to tedy také politiky našeho e, ministra zahraničí, ministra obrany, také našich e, poradců. To znamená, že všichni, všichni jsou na stejné lodi a to se samozřejmě týká mnohých, mnohých otázek, eh, které souvisí eh, jak s Ruskem, tak s Ukrajinou, tak se Středním východem. A samozřejmě to, tady vystává ta otázka, jak co nejefektivněji eh, jednat v rámci těchto nových, v podstatě hybridních, nelineárních vojenských strategií a taktik. Protože vy samozřejmě víte, že to všechno má zcela zásadní dopady jak na Evropu, tak také na USA. To znamená, že případě tady je samozřejmě několik zcela zásadních bodů. Samozřejmě jde tady o implementaci Minské dohody. Tady musíme mm, jednat jednotně v oblasti sankcí. Opravdu musíme jednat eh, jednotně, jednomyslně. jednomyslně. A ti, kteří eh, byli v USA, tak vy samozřejmě jistě víte, že tady jaksi ten, ta podpora těch sankcí je opravdu velmi silná. Dvě oblasti, které hodně eh, pozorujeme, tak to je samozřejmě Nord Stream 2 a mnoho eh, členských eh, států ví, jak důležitý, důležitý je tento nový plynovod pro diverzifikaci energetické politiky a to samozřejmě přispěje také k posílení energetické unie. Samozřejmě e, je třeba si uvědomit, že to bude mít také zcela jasné e, dopady na ukrajinskou ekonomiku a stabilitu v regionu, takže to je něco, čemu se rozhodně věnujeme a v rámci energetické diversifikace také eh, pozorujeme mm, a sledujeme jednání Gazpromu. Já si myslím, že tady eh, rozhodně existuje hodně důvodů pro to, aby eh, Ruská federace byla i nadále důležitým poskytovatelem těchto energetických zdrojů, ale musí to být všechno v rámci nějakého féro, nějakých férových vztahů. To znamená, že to jsou všechny věci, které zohledňujeme, pozorujeme a bdíme nad nimi. Co se týče, teď se, teď se možná, nebo ještě velmi rychle, co se týče těch nových pravidel, i když tady nemám žádné informace, to znamená ten návrh či požadavek na to, aby některé letecké eh, společnosti, které vyletávají z eh, některých eh, specifických letišť, v podstatě musí Eh, mít v podstatě elektrická zařízení, větší elektrická zařízení, která je třeba eh, zkontrolovat. Ale já tady nemám žádné konkrétní informace, to znamená, že nemůžeme nemůžu se k tomu nějak eh, vyjádřit, takže já si myslím, že na technické a politické úrovni rozhodně se o tom vyjednává a spolupracujeme na tom, ale nemám konkrétní informace. Dovolte mi, abych stručně ještě zmínil. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane předsedo. Co se týče Mexika, já souhlasím s tím, že TTP eh, v podstatě toho eh, mm, této dohody TTP a jejího zrušení, takže to hodně bylo vlastně pro mnohé z nás bylo překvapením. V podstatě to měla být dohoda, která měla opravdu eh, pomoci jaksi dalšímu růstu. A co se týče TTP, tak i z naší perspektivy v podstatě měla být opravdu tou následování hodnou eh, dohodou. A dále, co z toho výroku, že TTIP je mrtvý. Samozřejmě, že ta vyjednávání byla velmi dlouhá a já vím, že i v rámci tohoto parlamentu tady existuje opravdu silná podpora tý typu eh, podpora v podstatě růstu a zaměstnanosti a tady ta podpora opravdu je, je zásadní. Eh, nová americká vláda tuto dohodu přeskoumává, ale nezapomínejme tedy na ty praktické dopady, ale nezapomínejme také na ten kontext, ve kterém se toto všechno rozvíjí a odvíjí a na ten kontext v rámci něho čehož vlastně TTIP byl v podstatě eh, eh, schozen eh, pod stůl. Samozřejmě bylo to také v době, kdy v podstatě končila Obamová vláda a Eh, začínalo to, to přechodné období, to znamená, eh, také samozřejmě víme, že eh, nás čekají, nebo v podstatě šlo o německé volby, o nadcházející nizozemské volby, o nadcházející francouzské volby. To, byla v podstatě, to byl ten kontext, v rámci něhož došlo k, k tomuto k tomuto závěru eh, nebo k ukončení této smlouvy. Možná, že šlo samozřejmě eh, více o politické rozhodnutí, ale vím, že velké části eh, společnosti prostě vyjádřili své, mm, svůj nesouhlas. Ten pocit jaksi toho nesouhlasu či nepohodlí eh, v souvislosti s představou, jaksi, že by měla tato dohoda vstoupit v platnost. Takže to, byly, to je ten všeobecný kontext, obecný kontext, v rámci něhož tedy eh, šel eh, TTIP v podstatě do toho tzv. mrazáku. Takže v každém případě je, nebo šlo by, bylo by bývalo šlo o dohodu mezi dvěma největšími, nejprosperi, eh, jak se nejvíce prosperujícími regiony eh, světa. Takže teď se podíváme ještě na otázku Jižní Ameriky a Mexika. Jedna dohoda, na kterou jsme se podívali, je v každém případě dohoda NAFTA. Eh, hovořilo se hodně o naftě a o novém vyjednávání v souvislosti s NAFTA a my jsme dosáhli eh, dohody eh, v Mexiku a samozřejmě se tomu budeme dále věnovat. Samozřejmě je třeba eh, lépe vysvětlovat a vykládat v podstatě Eh, ty globalizační proces, procesy. Ale ta druhá věc, nafta je dohoda z roku 94, to už je opravdu dávná doba, od té doby se toho hodně změnilo, to je doba ještě před eh, chytrými telefony, doba před iPady a všemi eh, těmito novými zařízeními, to je opravdu dávná doba, to je v podstatě ještě doba před v podstatě internetem věcí, od té doby se toho mnoho změnilo v tuto chvíli hovoříme o e, trhu e, se službami. To znamená, že všechny tyto věci je třeba pozměnit a budou pozměny. Je třeba to prostě vykonat a vykonáme to. Já mám opravdu velkou důvěru v naše vyjednavači, kteří budou e, vyjednávat s Mexikem a samozřejmě Mexiko není propojeno s USA pouze prostřednictvím zeměpisné blízkosti a ekonomiky, ale také prostřednictvím kultury a dalšími věcmi. Ale je třeba se zamýšlet nad tím tedy, k čemu, k čemu vedla nafta. Nafta vedla k vytvoření eh, v podstatě výrobní platformy, která eh, vede v tuto chvíli k velmi úzkému úzkým ekonomickým vztahům mezi našimi dvěma zeměmi a to samozřejmě bude i součástí tedy našeho programu jednání. A dalším bodem samozřejmě je migrace a naše hranice, to znamená, že určitě se podíváme na otázky migrace, podíváme se samozřejmě také na důvody migrace i na migrace ze Střední Ameriky. protože tady samozřejmě to vnímání tohoto migračního procesu ze strany Američanů je v podstatě takové hodně, řekněme, nekoordinované, to znamená, je třeba tady v podstatě jednoduše zavést eh, více pořádku. My jsme eh, ještě tedy nezačali formální eh, nová vyjednávání o nafta, ale jsem si jistý, že velmi brzy tady tato vyjednávání nastanou. Omlouvám se, že nemohu hovořit hovořit o, o Gruzii a členství NATO, tak to je opravdu nad rámec eh, mých eh, pravomocí. K tomu já se vyjadřovat opravdu nemohu. A eh, ještě na závěr jedna taková myšlenka ale je třeba si uvědomit, že všichni jsme opravdu politickými bytostmi, všichni jsme jaksi eh, závislí na našich informačních eh, zdrojích a moje zdroje velmi často pochází z Bílého domu. A všichni ale víme, že samozřejmě, že eh, politik, o politice se nerozhoduje pouze na půdě Bílého domu nebo v rámci jaksi několika poradců. Já, když jsem končil univerzitou, tak Kasper Weinberger a George Schulz byli klíčovými osobnostmi. Možná, že někteří z vás se na ně ještě eh, vzpomenou. Samozřejmě víme, jak eh, v podstatě fungovala i koordinace mezi obranou a zahraničím. Vzpomenete si určitě i na pana Ramsfelda. Ale to, co před sebou v tuto chvíli vidím, tak eh, prostě mě to nutí trošičku vzpomenout si na náš kongres. Náš kongres je velmi angažovaný, eh, má velmi důležitou statutární eh, roli v oblasti obchodu, obchodu. To znamená, že hraje i eh, roli ochránců, spotřebitelů a investorů a exportérů, tak to jistě víte. Hovořili jsme také o, mnohokrát o investic, o evropských evropských investicích. To znamená, že eh, kongresmeni jsou si velmi dobře vědomi té současné situace. Jsou si vědomi toho, že mnoho továren v podstatě vzniklo pouze dí, eh, či díky eh, evropským investicím. To znamená, že my jsme si toho vědomi. A Eh, já jsem opravdu velmi rád, že mnozí z vás už tedy eh, byli v USA. Doufám, že eh, jich bude ještě více. Vím, že také senátor Kane chystá návštěvu EU e a já si myslím, že pouze prostřednictvím takovéto výměny názory a takovýchto setkání budeme moci samozřejmě dosáhnout nějaké dohody. A v Bílém domě to nefunguje jinak. A to je přesně ten způsob, jakým, jakým se budou rozvíjet a vytvářet naše politiky. A e, říkal to i Vincent Churchill, prostě musíme být e, optimista, protože jinak to prostě nebude fungovat. A já jsem optimistou. A já nevím, zdali to tedy tak eh, mohu říci, ale v tuto chvíli v podstatě tady hovoříme o Evropském fóru, který, eh, které vzniklo díky Marshallově plánu a na naší straně máme ten eh, kongres a já jsem si jistý, že prostě musíme, musíme dále vyjednávat, protože jen tak dosáhneme nějakých výsledků. Děkuji, děkuji pane Šube. Já jsem velmi rád, že jste přijal pozvání eh, k této výměně názorů. Jsem velmi rád, že jste zazněli velmi detailní a konkrétní otázky. Děkuji také za vaše odpovědi na ně. A to, co jste říkal na konci, si myslím, je velmi důležité. Je třeba opravdu spolupracovat a setkávat se vyjednávat na všech možných úrovních. Je třeba k nám pozvat co nejvíce eh, kongresmenů, je třeba pozvat také vaše senátory eh, do Štrasburku, do Bruselu. Chci, abyste jim předal také tu zprávu, že oni jsou vždy vítáni a eh, chceme, aby k nám jezdili a aby byli součástí toho našeho společného dialogu. Děkuji vám mnohokrát za to, že jste přišel. Dámy a pánové, teď se dostáváme k bodu jednání 12. A teď vám dám pouze pár eh, vteřin na to, abyste se posadili. May I ask our guest speakers to sit down here in front? Mohu tady poprosit všechny naše hosty, aby se posadili tady k nám musíte to obejít. Rebecca Green. Right, ladies and gentlemen, five minutes past. Dámy a pánové, 10.05 a dostáváme se k dalšímu pořadu dalšímu bodu pořadu jednání a jde o slyšení na téma vztahy mezi EU a zeměmi Latinské Ameriky a Karibské oblasti. Dovolte mi, abych vás upozornil na to, že musíme skončit v 11.25, protože mnoho z nás jistě se bude chtít účastnit slavnostní eh, ceremonie ku příležitosti 60. výročí podepsání římských smluv. A jsem velmi rád, že zde mohu tedy eh, přivítat naše hosty. Jde o v podstatě kon, kontext jaksi té zprávy pana Javiera Lopeze a jde o eh, v vztahy mezi Evropskou unii, Karibskou oblastí a Jižní Amerikou. E, tyto vztahy samozřejmě jsou charakterizovány velmi úzkými a intenzivními vztahy a také vztahy mezi našimi parlamenty, Samozřejmě, že vztahy mezi EU a zeměmi Latinské Ameriky a Karibské oblasti lze nazvat jako strategickými vztahy. Naše vzájemné vztahy nabízí eh, příležitosti k posílení našeho partnerství a eh, chci říci, že takové to partnerství také vychází ze sdílených eh, hodnot. V rámci tohoto výboru jsme nedávno hovořili o situaci ve Venezuele také velmi bedlivě sledujeme mírový proces v Kolumbii a Velmi brzy budeme hlasovat o nové dohodě mezi EU a Kubou. A toto jsou pouze některé z příkladů, které jsou velmi důležité pro uh, Eh, naše vztahy s Latinskou Amerikou, o kterých budeme i nadále velmi intenzivně hovořit. Eh, nicméně, samozřejmě tady hovoříme o daleko širším eh, poli a oblasti politik a dovolte mi tedy, aby v této souvislosti přivítal čtyři velmi vážené hosty. Za prvé je tady paní Rebecca Greenspan, je generální eh, tajemnicí Iberoamerické konference, eh, byla také eh, poradkyní pro mnohé instituce, také pracovala pro OSN a je tedy odbornicí na oblast Latinské Ameriky a Karibiku. Dále pan Efner, on je Eh, v podstatě zástupcem Evropské, Evropské služby pro vnější činnost, eh, také odborník na danou eh, oblast. EEAS. Dále je tady mezi námi paní Paola Amadej, výkonná ředitelka um, nadace Evropská unie, Latinská Amerika a Karibik. Eh, byla také eh, um, jaksi aktivní v mnoha latinskoamerických zemích a také v Eritreji. A dále je tady s námi taky paní Ana Ayuso Poco, eh, která je Eh, v tuto chvíli tady vyslankyní Barcelonského centra pro mezinárodní otázky a je samozřejmě je také profesorkou autonomní Barcelonské univerzity, kde vyučuje mezinárodní vztahy. Takže já jsem velmi rád, že je tady s námi, hm, jak už jsem řekl, pan Lefl a dávám mu v tuto chvíli tedy slovo za EEAS. Prosím, máte slovo. Děkuji, Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji za pozvání. a vždy se rád vracím za přáteli, pokud je o jednání o Americe, Amerikách. A já jsem toto místo opustil před rokem a půl a je mi to stále drahé. Jak víte, je to také, leží to na srdci paní místo předsedkyni a vysoké zástupkyni Federice Mogherini, a od začátku jejího mandátu se velmi angažovala v transatlantických vztazích a ve všech dimenzích těchto vztahů a ve veškeré různorodosti. Pro dnešek, když se zabýváme vztahy mezi EU a zeměmi Latinské Ameriky a Karibiku, máme dobrý příklad toho, co vysoká zástupkyně chtěla stanovit ve své vizi globální strategie a jak eh, naše vztahy by se měly rozvíjet s partnery v celém světě. A tady chci poděkovat eh, poslanci Javieru Lopezovi za iniciativu připravit zprávu z vlastního podnětu u této přejetosti. Země Latinské Ameriky a Karibiku jsou snad geograficky vzdálené od EU, ale kulturně, strukturálně a politicky jsou nám velmi blízké. A to je, chcete-li, druhá dimenze našeho transatlantického vztahu, který je často podceňován a zapomenut, ale který doplňuje vztahy se Severní Amerikou a se Severním Atlantikem. A který, který se projevuje velmi různorodě. A ta blízkost se projevuje nejen skrze sdílené hodnoty, sdílené dějiny a sdílené jazyky, ale také se projevuje zcela konkrétně a prakticky. V našem společném pohledu a spolupráci, pokud jde o mezinárodní výzvy. A my jsme to jasně zaznamenali při jednáních o klimatických změnách. Viděli jsme to při přípravě programu OSN pro 2030 a udržitelné rozvojové cíle a při zvláštním zasedání valného schromáždění o drogách a v návaznosti na to výroční konference Spojených národů a Evropské unie ve Vídni o boji proti drogám, kde, byla význa, kde bylo významné zastoupení jak ze strany Latinské Ameriky, tak ze strany Evropské unie. Máme také velmi významné ekonomické vztahy v oblasti investic, v oblasti obchodní spolupráce. A jde o technickou a rozvojovou spolupráci podle toho, s jakými partnery jednáme. A za třetí, Máme také hluboké společné zájmy na spolupráci a na tom, jak se vyrovnáváme se společnými výzvami, které mají dopad na obou stranách Atlantiku. Organizovaný zločin, veřejná bezpečnost a celá řada dalších otázek, kde musíme spolupracovat, abychom našli cestu ku předu. A čtvrtá dimenze je vlastně souvislost eh, našich, eh, souvislo, našich společností, občanské společnosti v oblasti obchodu, studenti, badatelé, celá řada dalších oblastí, které vytvářejí pevné vazby mezi námi. Dovolte mi zdůraznit tři oblasti, kde nedávná minulost a současnost eh, umožňuje spolupráci Kolumbie a mírový proces v Kolumbii, další rozšíření a prohloubení asociační dohody s zeměmi v celém kontinentu. A třetí naše spolupráce v oblasti klimatických změn. Kolumbie je optimálním případem globálního přístupu k řízení a zvládání konfliktu jsme potěšeni, že na pozvání kolumbijských orgánů a kolumbijského prezidenta jsme byli schopni a skrze zvláštního vyslance Gilmora a vysoké zástupně jsme mohli přispět k řešení tohoto problému technicky, prakticky a finančně. A Svěřenský fond Evropské unie do značné míry dostal příspěvky od členských států a ukázal jejich podporu tomuto procesu. A byl také podpořen včasným vstupem v platnost mnohostrané obchodní dohody a vlastně celá kolumbijská společnost může mít prospěch z této nové možnosti, která vede k mírové Kolumbii. Je třeba v tom pokračovat, před námi jsou další, je další období plné výzev a je třeba dospět ke skutečnému odzbrojení a ke spořádanému a mírovému životu i pro rebely z řad FARC. A je třeba zachovat veřejnou podporu pro mírový proces v následných eh, volbách v Kolumbii. Sousední země musí také přispívat a musí nalézt svou vlastní cestu. Mám na mysli zejména Venezuelu, která musí znovu získat eh, stabilitu a obnovit eh, své demokratické podmínky a vztah mezi vládou a opozicí. Já chci poděkovat Evropskému parlamentu za podporu ve snaze, kterou jsme podnikli v minulých letech, abychom podpořili právě tento dialog ve Venezuele. Pokud jde o asociační dohodu, máme širokou síť na celém kontinentu a jsme zapojeni do dvou významných vyjednáváních, tedy modernizace úspěšné dohody s Mexikem, globální, takzvaná globální dohoda, která, která je nyní 15 let a chceme ji aktualizovat, aby odrážela realitu Mexika a EU dnes a inspirovat se tak z dalších podobných dohod, například dohoda CETA s Kanadou, abychom měli tedy nový impuls v tomto vztahu. Podobně pokračujeme v jednáních Mercosuru s cílem dosáhnout asociační dohody mezi Mercosurem a EU. A tyto dohody Mercosur představuje zhruba tedy EU, když se podíváte na celkový obchod mezi Latinskou Amerikou, Karibikem a EU, Mercosur představuje asi 40%, Mexiko 25%. Tedy dvě třetiny našeho obchodu je pokryto těmito dvěma dohodami. A to ukazuje potenciál, který zde existuje. Pokud se podíváme na investice, tak tam ta čísla jsou ještě pozoruhodnější. Ty dohody se netýkají jenom obchodu, týkají se, týkají se širší spolupráce v široké řadě oblastí týkají se dialogu a možnosti spolupracovat ku prospěchu našich společností, našich komunit a na mezinárodní úrovni. A ze stejného důvodu připravujeme i aktualizaci dohody s Chile. A jak víte, nedávno jsme uzavřeli jednání dohody první generace s Kubou a podporujeme členské státy, aby dokončily ratifikaci velmi důležité regionální asociační dohody se Střední Amerikou, která již předběžně platí. Pokud uspějeme s Mercosurem v těchto jednáních, tak budeme mít nejúplnější obchodní a investiční vztah mezi EU a Latinskou Amerikou ve srovnání s jakoukoliv jinou částí světa budeme mít volný obchod nabídnutý všem latinskoamerickým zemím a Karibiku s výjimkou Kuby, Bolívie a Venezuely. Kuba v jednání, která proběhla před eh, podpisem dohody, naznačila záhy, že nechce se pustit do dohody o volném obchodu, což respektujeme. Bolívie již má přístup na evropský trh jako rozvojová země a Venezuela musí vyřešit některé problémy, než se bude moci integrovat do tohoto společenství, ale ukazuje to blízkost ve vztazích, která dává možnost k otevřenosti. Konečně klimatické změny. Zásadní prvek naší spolupráci. Velmi úzká spolupráce před pařížskou konferencí a dohodou a při její aplikaci. A vítáme snahy v Karibiku a v Latinské Americe, abychom postoupili ku předu Litujeme, že jedna země je mimo. Nicaragua se rozhodla nepodepsat eh, dohodu COP21 z Paříže a věříme, že jednoho dne za podpory sousedů a přátel se zapojí také. Mezitím věnujeme více než 20 našeho financování spolupráce na klimatické změny, abychom mohli podpořit globální program v tomto směru již překračuji řečnickou dobu, tak chci jenom říci, že u těchto tří příkladů chci podtrhnout, jak jsme schopni spolupracovat v oblasti politické bezpečnosti, tak jak činíme s kolumbijskými orgány a můžeme spolupracovat v ekonomické oblasti a rozšířit eh, ekonomický program nad rámec investice a obchodu do dalších oblastí spolupráce. A jak také působíme multilaterálně. Klimatické změny jsou důležitým příkladem drogy také. Budete mít, budeme mít možnost na závěr letošního roku v říjnu eh, vlastně vyhodnotit kolektivně pokrok na samitu SELA, který se bude konat eh, tedy v El Salvadoru a tam bude možnost aktualizovat, vyhodnotit minulé a připravit program pro budoucnost. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Kristiane Leflere. A nyní naše paní Rebeka Glinspe, naše druhá řečnice. Děkuji. Děkuji tedy za to, že jste mě pozvali na schůzi vašeho výboru. Děkuji také zpravodaji Lópezovi za tuto příležitost, kterou jsem dostala a svůj příspěvek bych začala tím, že bych vlastně navázala na to, co řekl Kristian. V posledních dnech došlo k setkání s latinskoamerickými a evropskými úřady a měla jsem příležitost to skonstatovat, jak to, ano, ano, funguje to. Takže vidíme zcela jasný obnovený zájem obou regionů na prohlubování vzájemných vztahů v rámci současného globálního rámce a jsem naprosto přesvědčena o tom, že v tuto chvíli se nacházíme ve chvíli, která nabízí, ve chvíli, která nabízí opravdu velké příležitosti pro oba dva regiony. Nedávno jsem se sešla také s eh, nejvyšší představitelkou paní Mogheriniovou a ona zopakovala a potvrdila, že silné vztahy s Latinskou Amerikou a Karibikem jsou i nadále jednou z hlavních priorit EU. Já jsem tady hovořila se zástupci komise i s paní Mogheriniovou a uvědomili jsme si, že naše vztahy nejsou pouze funkční, ale také strategické. A to mnohokrát potvrdil i předseda Evropského parlamentu pan Tajani. Je pravda, že tyto vztahy se hlavně v posledních eh, letech hodně rozvinuli. V tuto chvíli hovoříme o daleko symetričtějších a horizontálnějších vztazích. Nicméně i nadále samozřejmě stále vychází a zakládají se a hovořil hovořili o tom mnozí. Zakládají se samozřejmě na multilateralismu, spolupráci, dialogu, udržitelném rozvoji, míru, to znamená společných hodnotách. Toto jsou opravdu společné hodnoty, kteří, které tvoří základ našich bilaterálních vztahů. A bylo to zmíněno již několikrát. Latinská Amerika i v minulosti byla jedním ze hlavních eh, partnerů eh, v minulosti, hlavně co se týče dosahování udržitelných cílů i v oblasti eh, politiky klimatu, protože Vlastně díky Evropské unii a díky Latinské a Střední Americe se nám podařilo z této agendy udělat agendu opravdu zcela zásadní důležitosti. To znamená, že ano, my sdílíme toto přesvědčení a ano, myslíme si a jsme přesvědčeni, že Latinská Amerika je zcela zásadním partnerem a to ne pouze pro oblast jaksi globálních eh, statků, ale také, řekněme, i těch negativních globálních eh, statků. Dovolte mi tedy, abych eh, se tady trošičku zamyslela nad rozvojem a vývojem v Latinské Americe v posledních 10-15 letech. Americ- Latinská Amerika v posledních letech zažila opravdu velmi dynamický a udržitelný růst v tomto období. Opravdu poprvé za mnoho, mnoho let můžeme hovořit také o zásadním boomu cen eh, primárních eh, surovin. To znamená, že tady došlo k nárůstu cen, ke snížení úroku a to vše ruku v ruce také e, ruku v ruce s lepší makroekonomickou situací. To všechno vedlo k této takzvané ekonomické expanzi, ekonomickému boomu. To znamená, my jsme se poučili z 80. let a díky tomu se nám podařilo opravdu lépe proplout tou finanční krizí po selhání Lehman Brothers. Takže opravdu to je to, co jsme zažili v oblasti ekonomiky. A poprvé po mnoha letech díky t- t- t- v podstatě tomuto ekonomickému, díky tomuto ekonomickému růstu došlo i ke snížení úrovně eh, chudoby. To znamená, že se nám podařilo skoordinovat opravdu všechny ty další možnosti v regionu. Ale v podstatě ta kombinace eh, toho ekonomického růstu eh, se snižováním nerovností, to, bylo, to byl v podstatě proces, který jsme zažívali jaksi poprvé. A můžeme o tom hovořit jako o opravdovém velkém jaksi úspěchu celého našeho eh, regionu, protože opravdu eh, právě Latinská Amerika byla tím regionem, kde zcela zásadně se snížily tyto nerovnosti. Tady hovoříme v podstatě o snižování o 0,7% v podstatě každým rokem. Teď vystává ta otázka, zdali to byl pouze ekonomický růst, eh, který vedl ke snižování těchto nerovností, nebo to byly i politické aktivity, které šly ruku v ruce s tímto ekonomickým růstem. A mnoho studií a analýz říká, ano, prostřednictvím tohoto ekonomického růstu došlo k expanzi pracovního trhu, ale zároveň tyto studie říkají, že pokud by nebylo bývalo došlo k investicím do vzdělání a jiných oblastí, tak by ani pracovní trh nemohl v podstatě vytvořit ty možnosti, které byly vytvořeny. To znamená, že přibližně dvě třetiny v podstatě toho snížení růst, eh, snížení nerovností vycházelo právě eh, z pracovního trhu a ta jedna třetina vycházela z těch sociálních politik. To znamená, tady to jsou všechno politiky týkající se eh, příjmu pracovně právních vztahů, týká se to politik v oblasti zdravotnictví, vzdělání, politik týkajících se jaksi boje s, s genderovým eh, násilím a tak dále a tak dále. To znamená, že tady v podstatě ta horizontální eh, rovnost byla opravdu součástí našich politik v posledních letech. To znamená, že tady došlo ke zlepšení situace na pracovním trhu, došlo k nárůstu eh, průměrné mzdy a zároveň se snížily nerovnosti. To znamená, že toto jsou samozřejmě věci, které šly eh, ruku v ruce a byly zcela zásadní. Poté samozřejmě došlo ke snížení globální cen těch eh, primárních eh, surovin a to vede k tomu, že všechno to, co jsme neprovedli v posledních letech a měli jsme udělat, eh, má teď samozřejmě následky, se kterými musíme bojovat. To znamená, že my jsme neudělali všech, vše potřebné, co bylo třeba udělat právě pro diverzifikaci naší produktivity, protože to samozřejmě vedlo k, té, k tomu snížení produktivity. A to je to, co jsme, co jsme neudělali a za co v tuto chvíli platíme. To znamená, že chci říci, že tady v tuto chvíli potřebujeme prostě revoluci, revoluci v oblasti produktivity, potřebujeme navýšit diverzifikaci našeho eh, průmyslu a to vše samozřejmě musí být doprovázeno eh, také příslušnými politikami, to znamená musíme navýšit znalosti a musíme samozřejmě také udělat všechno pro to, abychom podpořili hlavně malé a střední podniky, které jsou, hrají stále větší a větší eh, roli. Dále, co se týče infrastruktury, tady jsme opravdu hodně pozadu. To znamená, musíme udělat všechno pro to, abychom zlepšili naši infrastrukturu, chceme-li dosáhnout vyšší, vyššího podílu v oblasti celosvětového obchodu a chceme-li zlepšit vlastně ty intraregionální eh, vztahy. A co se týče v podstatě vzdělání a sociální eh, oblasti, no tak samozřejmě Eh, tady musíme udělat eh, ještě víc, protože víme, že v tuto chvíli ještě pořád eh, v podstatě bojujeme s vysokou mírou chudoby. To znamená, v tuto chvíli jedna třetina lidí v podstatě patří k té střední vrstvě a 28% eh, eh, našich, eh, našeho obyvatelstva je pod hranicí chudoby. To znamená, že těch zranitelných obyvatel stále máme velmi mnoho a to jsou ti lidé, kteří nejvíce trpí a kterým musíme pomoci. To znamená, že toto jsou problémy, kterým čelíme a je třeba tady ještě zmínit další zásadní problém, eh, který trápí eh, nás i naše obyvatele a je to opravdu velmi vysoká míra eh, násilí. 80% našeho obyvatelstva žije v městských částech, kde právě to násilí je nejvyšší. Takže to jsou ty hlavní výzvy. To znamená, potřebujeme více integrace. Více integrace s Evropou, více integrace také v rámci Latinské Ameriky a to je přesně vlastně eh, také ta oblast, eh, o které, kterou jsem již zmiňovala. To znamená, potřebujeme také aktualizovat naše dohody s Mexikem, s Chile a je třeba se ještě jednou podívat na Mercosur, je třeba se podívat na dohodu s Kubou. Toto jsou všechno zcela zásadní prvky, chceme-li dosáhnout eh, této vyšší integrace. Ne není to důležité pouze pro Evropu, ale opravdu pro všechny, pro všechny latinskoamerické státy, protože ve chvíli, kdy bude existovat dohoda s Mercosurem, tak se nám podaří opravdu eh, dosáhnout vyššího stupně integrace. Protože samozřejmě mohli bychom teď vstoupit do druhé etapy, eh, v rámci níž bychom hovořili o těch asociačních dohodách, o těch původních pravidlech a mohli bychom hovořit také o daleko vyšší míře a harmonizace. A to by samozřejmě opět znamenalo vyšší a vyšší integraci pro Latinskou Ameriku. A budu končit tím, že řeknu následující. V tuto chvíli se nacházíme ve velmi citlivém okamžiku pro celý náš region. To znamená, jedna třetina našeho obyvatelstva jsou mladí lidé, kteří jsou velmi ambiciozní, kteří mají tu naději, že budou mít lepší budoucnost, že i jejich rodiny budou mít lepší budoucnost. V tuto chvíli ale jak si ten ekonomický růst zpomalil. A v tuto chvíli tedy existuje v podstatě nejistota v souvislosti s tím, zdali politika bude schopná na tuto situaci reagovat. To znamená, stojíme před rizikem toho, že opravdu všechno zase spadne. A proto musíme opravdu dělat všechno to, aby naše reakce a naše odpovědi na ty současné problémy eh, byly co nejlepší. A opět, eh, otázka dalším eh, problémem je například korupce. Já eh, chci říci, že Eh, my v tuto chvíli v podstatě už spíše známe jména našich soudců a ne tolik jména našich generálů. V minulosti jsme spíše znali jména generálů a neznali jsme jména soudců. To znamená, už i toto je důkazem eh, zcela jasného pokroku. Opět jde to ruku v ruce s naším vzděláním, s našimi politikami zaměřenými na boj s klimatickými změnami. To znamená, že v tuto chvíli, v tuto chvíli jsme ve citlivém okamžiku a musíme na to eh, nějakým způsobem odpovědět. Děkuji. 10 minutes to... 10 minut paní Amadej. Senor Děkuji, děkuji pane předsedo. Děkuji, pane předsedo, za to, že v tuto chvíli mohu hovořit v tomto výboru společně s dalšími třemi zásadními klíčovými partnery, kteří hrají důležitou eh, roli v oblasti našich eh, vztahů. Já bych ráda pohovořila o naší nadaci, eh, kterou tady zastupuji v podstatě jako výkonná ředitelka. Tato nadace byla založena všemi všemi 33 eh, členy celaku a všemi členy EU eh, e a EU jako takové. Fungujeme od roku 2011 a máme, naše hlavní sílo se nachází v Hamburgu. Členové eh, v podstatě této, fun, této nadace si stanovili hlavní cíl podpořit naše bilaterální vztahy, to znamená také podpořit občanskou, eh, podpořit sílu občanské společnosti eh, v našich eh, obou regionech. V podstatě hlavní definice naší práce vlastně pochází od paní Mogherinové. Ona řekla, že úkolem této nadace je v podstatě udělat všechno pro to, aby historické vazby mezi našimi regiony byly do budoucna ještě silnější. V rámci ministerské konference EU CELAC, která se odehrála v Santo Domingu na konci října se podepsaly v podstatě se podepsaly stanovy našeho, naší nadace jako mezinárodní eh, organizace. A já doufám, že do konce tohoto roku se nám podaří dosáhnout všech těchto 16 ratifikací pro to, aby naše nadace jaksi prošla eh, tou zásadní statutární proměnou. Eh, samozřejmě to musí být ratifikováno i ze strany EU a proto i tento výbor a Evropský parlament budou pro nás hrát klíčovou roli. v tuto chvíli v podstatě hovoříme zásadních otázkách, které jsou důležité pro interní fungování EU. A já si myslím, že v rámci tohoto kontextu eh, nesmíme ale zapomínat na vztahy s Latinskou Amerikou a Karibikem. To znamená, že eh, ta zpráva z vlastní iniciativy, která se týká těchto vztahů, přichází opravdu velmi vhod. Vztahy mezi oběma regiony v podstatě Eh, naznačují to, že business as usual nejsou v podstatě nějakou volitelnou um, možností. Je to v podstatě už něco, co, co musí fungovat, musí propojovat také naše občany. A v rámci současné konstelace Evropská uh, unie musí v podstatě udělat všechno pro to, aby i nadále byla velmi důvěryhodným partnerem eh, celaku, abychom tady mohli hovořit o inkluzivním partnerství, eh, které bude charakterizováno aktivním multilateralismem. A jak eh, už řekli moji kolegové, eh, ty, tyto dva regiony sdílí velmi mnoho hodnot a priorit. To znamená závazek vůči udržitelnému rozvoji, eh, udělat všechno pro lepší občanskou participaci a také pro podpoření eh, udržitelného ekonomického růstu. Toto všechno se eh, odráží v mnohých dohodách, které v podstatě zcela jasně definují úlohu obou regionů a také zcela jasně definují hlavní prvky udržitelného rozvoje. Tady samozřejmě hovoříme i o pařížské smlouvě a o dohodách, které mimo Ukrajiny například eh, si stanovili cíl kontrolu nad eh, malými změny, eh, zbraněmi. Hovoříme tady také o řešení konfliktu. hovoříme o dalších zásadních otázkách, které jsou důležité pro bezpečnost. Myslím si, že v tuto chvíli nemusíme opakovat, že pro naše oba dva regiony posilování míru je zcela eh, zásadní a je to jedna z klíčových hodnot a priorit, což je dost výjimečné. Eh, samozřejmě Nesmíme zapomínat na naše občany, na spoustu eh, eh, našich občanů, kteří v podstatě k nám eh, nebo do obou regionů emigrovali v minulosti, ale i v nedávné minulosti, protože tady hovoříme o specifické části našeho obyvatelstva. Nicméně je pravda, že tyto podobnosti vedou k tomu takzvanému syndromu falešné blízkosti, tak to, to nazývám já. To znamená, že velmi často v podstatě eh, si myslíme, že ty sdílené hodnoty jsou samozřejmostí a tudíž nedochází k cílenému posilování těchto hodnot. To znamená, že se velmi často zapomíná na tu debatu o těchto hodnotách z různých úhlů pohledu. To znamená, že by mohlo v podstatě eh, dojít přesně k tomu, co se stalo eh, v podstatě tomu, eh, tomu páru Ingmara Bergmana ve chvíli, kdy oni už v podstatě velmi dlouho spolu žijí, aniž by v podstatě tam existoval nějaký prvek něčeho nového. A e, proto také říkám, je zcela nezbytné, abychom se společně zamýšleli nad aktuálními tématy. Musíme i nadále podporovat náš velmi plodný a intenzivní dialog. A proto v této oblasti Eh, se naše nadace snaží být co nejaktivnější. To znamená, naše aktivity dělají všechno pro to, aby eh, udržovali tento dialog naživu, aby ho podporovali a to ne pouze na úrovni ministerské, eh, nýbrž také na úrovni občanské společnosti. E, v průběhu pěti let naší činnosti jsme e, v podstatě prováděli mnoho aktivit, jejich cílem bylo najít synergie mezi vzdělávacími a výzkumnými institucemi e, a tímto způsobem jsme také se snažili přispět či posílit malé a střední podniky v obou regionech. Samozřejmě, že tady existují i různá dilemata a problémy, e, které sdílíme a proto je třeba i v této oblasti e, podporovat výměnu názorů a zkušeností. Ale tady nezačínáme od nuly, není to tabule rasa. E, tady my také máme velké jaksi zkušenosti skupiny společných eh, projektů iInvest, eh, eh, Copolas, Life, opravdu velmi mnoho společných programů, které otevřeli či připravili tu cestu horizontální spolupráce a které se snaží do svých činností zaangažovat co nejvíce občanskou společnost. Evropský parlament byl vždy v té první linii, vždy byl jedním z těch prvních partnerů, který se snažil v podstatě eh, tuto spolupráci podporovat, včetně tedy rozšíření eh, programu Erasmus také na jiné oblasti. Tady eh, hovoříme o programu, který opravdu v reálu zůstává opravdu, nebo je stále opravdu extrémně výjimečným, skvělým nástrojem Eh, nástrojem spolupráce. A teď přejdu do angličtiny. A to nám také připomíná různorodost, včetně jazykové úrovně našeho regionu a význam zapojení do, do dvojstranného partnerství všechny členy, i ty, které z důvodu místa, dějin, kultury byly méně integrováni do tradiční výměny mezi oběma regiony v minulosti. A z tohoto důvodu nadace připravila konkrétní programy věnované zemím Vyšegrádu, Karibiku a baltským zemím, abychom upřednostnili inkluzivnější kontakty. Má prezentace by nebyla úplná bez pohledu na možnosti, které existují vedle výzev a týkající se obou regionů a kde řešení je také vzájemná spolupráce. A tato spolupráce je v tomto případě relevantní. Tři z nich jsou důležité. Nerovnost a chudoba a rovnost v přístupu k příležitostem. Rebecca Greenspan již hovořila o chudobě a tuto oblast eh, výjimečným způsobem popsala. Nechci to rozvíjet, ale jsme svědky procesu, který znamená snížení nerovnosti a ten proces stagnuje. Možná dochází i k ústupu a musíme na jedné straně eh, zajištit více integrace a podporovat i nadále asociační dohodu a její naplňování, ale také musíme pokračovat v rozvoji programu výměn zkušeností a horizontální spolupráce pro udržitelný růst a sociální inkluzi. Zranitelnost naší demokracie. V obou regionech jsme svědky eh, sklonu k, o, k nezájmu o demokracii. A některé důvody všechny známe dopady ekonomické krize, sociální nerovnováha a problémy, jako je nucené přemístování obyvatelstva a násilné konflikty. A tady jako evropský politik, který má zájem, tvůrce politiky, který má zájem o, o situaci v karibské oblasti, se díváme na vás a očekáváme novátorské nástroje které by se zabývaly politickým systémem a vztahu k občanům a které by naplňovaly politiky, které budou řešit eh, dilema nezájmu o demokracii. A třetí výzva, která je vnímána v Latinské Americe a Karibiku, je ta, která souvisí s dopadem zařazení, zařazení do kategorie středně příjmových zemí. Tedy pokud je o vystupňování, tady je potřeba eh, povýšit eh, tu spolupráci a graduace je vlastně úspěchem a je spíše než přerušení náhlé spolupráce to by mohlo mít dopad a musíme nalézt eh, řešení právě pro tuto oblast. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. A konečně poslední expertka paní Poco. Máte také 10, 12 minut. Děkuji, děkuji za to, že jste mě přizvali na toto zasedání a jsem velmi ráda, že mohu tady doplnit některé věci, které ještě tady nebyly zmíněny. Je pravda, že už bylo mnohokrát řečeno, že vlastně bilaterální vztahy mezi našimi regionami existují, že v podstatě už je vytvořená velmi solidní pevná eh, báze, eh, solidní základ eh, našich vztahů, ale také existuje tady určitá únava. To znamená, potřebujeme nějakou novou filozofii pro toto strategické partnerství. Potřebujeme tady trošičku více jiskry, jiskry, která chybí v těch našich bilaterálních vztazích, které v tuto chvíli jaksi už Eh, jsou trošku unavené. To znamená, je třeba se podívat také na ty aktuální výzvy, před kterými v tuto chvíli eh, čelíme a díky tomu také budeme schopni najít trošičku strategičtější partnerství a nedívat se pouze jenom na eh, tu minulost, která samozřejmě díky této minulosti máme společný základ, ale v tuto chvíli je třeba hledat opravdu novou formu našich vzájemných vztahů. A proto Eh, říkám, je třeba opravdu hledat nové příležitosti a zároveň je třeba si tady také přiznat, že tady určité střety eh, zájmu existují, protože to předtím nemůžeme zavírat oči. Je třeba tady hledat přece také řešení právě pro tyto střety zájmu, protože eh, ty mohou vést také k vytvoření nových příležitostí pro obě dvě strany. Hovořilo se tady o těch prvcích kontinuity, hovořilo se tady o těch ekonomických stazích a je pravda, že Evropa a její přítomnost v Latinské Americe, mm, v podstatě svou přítomnost trošičku eh, zredukovala. To má co dočiní také se strukturovanými faktory. Eh, to znamená, že my samozřejmě chceme, nebo v, eh, v tuto chvíli už je opravdu realitou, že na našem území jsou další důležití fakt, partneři, jako například Eh, tady musíme hovořit o přítomnosti eh, azijských eh, zemí a zástupců azijských států v našem regionu. To znamená, že máme, máme i jiné partnery, i jiné strategičtější partnery. To znamená, že je třeba se podívat na ty komparativní výhody, které nám bilaterální vztahy se EU poskytují. Další dvě témata, které se týkají kontinuity a na které nesmíme zapomínat, jsou otázky asymetrie. Evropa a eh, Latinská Amerika eh, se vyznačují, nebo vztahy mezi těmito dvěma eh, regiony se v podstatě vyznačují určitou asymetrií, to znamená ty rozdíly mezi severem a jihem. To znamená samozřejmě, že se situace změnila, nicméně ty asymetrie jsou stále ještě existující. To znamená, že tady hovoříme opravdu ještě o asymetriích, které jsou přítomné, které existují a které je třeba zohledňovat v rámci našeho vyjednávání, protože nebudeme hovořit, že je všechno tak horizontální, protože není horizontální. To znamená, že je třeba zamýšlet se také nad touto relativní asymetrií a zohledňovat ji v rámci našich vyjednávání. To znamená, že tady ta heterogenita prostě existuje. Eh, to znamená, hovoříme možná také o vyšší míře eh, eh, rozmanitosti, to znamená, byly tady zmíněny různé nástroje regionální spolupráce. Regionalismus je také základem mnohých bilaterálních vztahů, to znamená regionalismus v Evropské unii i v Latinské Americe hraje důležitou roli. Je to prvek, který je součástí Eh, politik obou našich eh, regionů a je třeba si to jednoduše přiznat. To znamená, že ty latinskoamerické regionalismy, ty evropské regionalismy prostě jsou eh, realitou. Je to určitý krizový element, který je třeba zohledňovat a Evropská unie to prostě musí také zohledňovat ve chvíli, kdy bude vyjednávat nové dohody či znovu vyjednávat starší dohody. To znamená, že tady je třeba si uvědomit i v souvislosti s Mercosurem, je třeba si uvědomit, že tady hovoříme o daleko větší oblasti a Určitým způsobem je třeba eh, zajistit eh, kompatibilitu eh, tohoto regionalismu. To znamená, že samozřejmě tady existují velké rozdíly mezi mnohými státy, ale zároveň prostě chceme podpořit jaksi partnerství. To znamená, ano, existují regionální rozdíly, ale je třeba v podstatě udělat všechno pro to, aby ta, ta, ta spolupráce byla možná. To znamená, že v určitých aspektech je to to, má pozitivní dopady v některých, eh, z některých eh, z jiného úhlu pohledu to může mít negativní dopady. Ale jedna z, jeden z nejsilnějších vlastně bodů našeho partnerství je právě institucionalizace e, našich dohod. E, já si myslím, že vlastně právě ty e, naše vztahy E, mezi našimi regiony jsou asi možná po USA těmi vztahy, které se vyznačují nejvyšší e, mírou institucionalizace. To znamená, že i díky tomu v podstatě e, sdílíme jaksi vzájemné znalosti a zkušenosti. V tuto chvíli existuje také schoda, která se týká právě sociální a společenské soudržnosti, která je velmi důležitá a to je právě také jedna z eh, malých eh, částí eh, té, toho našeho partnerství. To znamená, že i díky tomu si, nebo díky, díky tomu a na základě toho můžeme prostě eh, budovat naše partnerství. Nicméně nevždycky mezi všemi těmito pilíři existuje koherentnost, což je něco, eh, nad čím je třeba bdít, protože Máme tady akční eh, plán EU celák, máme strategické plány, máme spoustu plánů a je třeba eh, všechny tyto plány nějakým způsobem, jak si vnímat eh, dohromady jako jednotně a také vnímat je jednotně v kontextu jaksi globálního rozvoje, což prostě nejde od sebe oddělit, protože je to součást také globální situace. To znamená, že tady existuje opravdu ta nezbytnost propojení této regionální agendy s globální agendou. A další, jaksi důležitý silný prvek, který je třeba zmínit, tak eh, Tady mám na mysli právě tu opravdu neuvěřitelně vysokou pluralitu všech zúčastněných eh, stran. To znamená, hovoříme o spolupráci mezi různými podniky, společnostmi, výzkumnými ústavy, univerzitami. To znamená, že tady hovoříme o mnoho vrstvé eh, spolupráci, o mnoho vrstvém eh, partnerství, protože i díky tomu dochází k daleko bohatší výměně. Nicméně to také může jaksi vést k větší roztříštěnosti, takže je třeba opravdu opravdu se na, eh, na to soustředit. Ale samozřejmě tady existují, existují různé slabé stránky, jako například ve velmi mnoho, u mnoha členských zemí můžeme hovořit o nedostatku jaksi eh, dobře stanovených strategických cílů. Eh, to znamená, že v tuto chvíli musíme hledat, eh, a hovořila o tom eh, moje kolegyně z nadace, to znamená, že je třeba hledat to, co nás zbližuje, právě ty, to, ty oblasti, ve kterých jsme si velmi blízcí. A zjistili jsme, že plody vlastně té naší spolupráce z minulosti samozřejmě vedly k vybudování něčeho, o co se ale samozřejmě musíme starat ani Evropská unie, ani Latinská Amerika se neuměla velmi dobře vypořádat s těmi eh, asymetrickými šoky, které mají negativní dopady na nás na všechny, což je například něco, eh, co také sdílíme. To znamená, že americká, Latinská Amerika si to zažila, eh, něco se naučila. Evropská unie to také zažila, také se něco naučila, také neuměla využít vlastně ty příležitosti, které tyto šoky sebou přinášely. Takže to je další jaksi věc, kterou sdílíme. A vidím, že mám velmi málo času, tak jsem chtěla přejít v podstatě k tomu, jakým způsobem přizpůsobit tu biregionální agendu eh, tomu globálnímu vývoji. To znamená, v tuto chvíli je třeba aktualizovat všechny naše společné dohody a přizpůsobit je samozřejmě těm eh, cílům udržitelného eh, rozvoje. To znamená, nemůže to zůstat někde na okraji našich vyjednávání, to znamená, je třeba to zohledněno během všech našich vyjednávání. To znamená, máme tady agendy, imperativy z agendy udržitelného rozvoje. A to také z toho důvodu, že agenda udržitelného rozvoje není pouze agendou spolupráce, je to agenda opravdu rozvoje pro oba dva naše regiony. Ty výzvy, kterým čelíme, jsou stejné, jsou minimálně tedy velmi podobné. Nicméně samozřejmě každý region má k dispozici jiné kapacity, jiné silné a slabé stránky. To znamená, že tyto kapacity je třeba také velmi dobře eh, analyzovat. To, z toho vyplývají samozřejmě také odlišné eh, zodpovědnosti, které musí obě dva, oba dva regiony převzít. Takže konkrétní eh, témata, která je třeba zmínit, a už to bylo tady zmíněno, tady ta, ta otázka sociální nerovnosti, což je něco, co se opět dostává na pořád jednání Evropské unie. Je pravda, že Evropská, Latinská Amerika v posledních letech opravdu ušla velmi velký kus eh, cesty, nicméně tyto sociální nerovnosti zůstávají na pořadu jednání jak eh, v Latinské Americe, tak v Evropské unii. Nicméně tady nejde pouze o otázku eh, distribuce, ale i takzvané předdistribuce, to znamená, musí tady dojít ke změně produktivních a výrobních paradigmat. Je třeba tady se podívat samozřejmě na všechny regulační rámce, pracovně právní vztahy, na všechny ty výzvy, které souvisí s tou současnou situací. Je třeba se podívat podívat také, jak v rámci těchto podmínek lze vytvářet nová pracovní místa a zajistit ekonomický růst. A další eh, bod, který je extrémně důležitý pro nás, pro všechny, je právě eh, eh, demografi, jsou demografické změny, což v podstatě je téma, které Evropskou unii zaměstnává už velmi dlouho, ale v Latinské Americe je to téma, které teprve začíná být velmi aktuální. Je třeba říci také, že Latinská Amerika je tou součástí, částí světa, kde vlastně největší podíl obyvatelstva žije v městských eh, oblastech, to znamená, je třeba se na to podívat. A vím, že už eh, jsem v podstatě překročila svůj řečnický čas, ale chci říci, že právě koherentnost v rámci přijímaných politik je zcela zásadní, bez toho to opravdu nejde a ten zbytek nechám na to kolo odpovědí na vaše otázky, protože už vypršel můj řečnický čas. Bychom uvítali ještě trošku více času. Dáme slovo zpravodajům pan López na pět minut na zahájení naší rozpravy a potom dostanou slovo kolegové. Děkuji, děkuji, pane předsedo. V první řadě jsem chtěl poděkovat všem, kteří se účastní tohoto dnešního slyšení. Děkuji všem eh, panelistům. Děkuji, děkuji Rebece, děkuji Paole, děkuji Aně, děkuji taky Silpu protože pro nás je opravdu velmi důležité vyslechnout si tyto, informy z první, eh, ty, ty, tyto zprávy a tyto informace z první ruky, protože my jsme těmi, kteří v podstatě vypracovávají tuto zprávu. Pro nás je velmi důležité vlastně z první ruky si vyslechnout názory těch, kteří opravdu pracují v tom regionu, kteří znají velmi dobře ty dohody mezi naši našimi oběma regiony. Nicméně, rád bych na začátek řekl, proč jsme se eh, rozhodli vlastně vypracovat tuto zprávu. Protože ty okolnosti a ty podmínky, které nás v podstatě doprovázejí v posledních měsících, eh, jsou samozřejmě eh, nové a chceme, se, chceme vlastně ty naše vztahy přizpůsobit aktuální situaci. To znamená, my jsme se rozhodli vypracovat tuto zprávu z toho důvodu, že jsme si uvědomili, že je velmi důležité, aby rozprava o našich vztazích se opět stala jednou z priorit eh, našich eh, rozprav. Je to velmi důležité pro agendu Evropské unie Eh, v roce 2010 kolega Salafranka už se právě otázkám eh, Latinské Ameriky velmi intenzivně věnoval, nicméně eh, je třeba si připustit, že v šesti posledních letech se situace v, jak v Evropské unii, tak v Latinské Americe velmi změnila. To znamená, ta aktualizace těch současných mechanismů a vizí je zcela nezbytná. A chci také říci, že v podstatě je velmi smysluplné v tuto chvíli v podstatě vyslat ten signál z Evropské unie do Latinské Ameriky, tak aby Latinská Amerika věděla, že pro nás jsou vztahy s Latinskou Amerikou jsou extrémně eh, důležité, protože jen velmi málo regionů světa je nám v podstatě tak eh, blízká, co se týče našich sdílených společných hodnot, to znamená multilateralismus, eh, snaha s, s najít společné řešení řešení eh, konfliktu. To jsou v podstatě věci, které sdílíme a s žádným jiným regionem světa nás nikdy nebude, jak si pojet tolik eh, společných eh, hodnot. To znamená, je třeba v tuto chvíli opět aktualizovat, nově v rámci nového kontextu umístit naše priority a jak ještě, jak jsem už mnohokrát zmínil, chci říct, že pro nás Latinská Amerika je zcela zásadní, protože nezdílíme pouze hodnoty, my sdílíme také společné zájmy. Jsme opravdu opravdu eh, eh, dvěma regiony, které sdílí zájmy v oblasti politické, v oblasti společenské, v oblasti obchodní a samozřejmě se chceme i nadále zabývat otázkami změn klimatu, eh, rovnosti pohlaví, chceme se zabývat také výzvami, které přináší digitalizace, protože samozřejmě mimo jiné sdílíme i hrozby, Možná sice to má uh, různou uh, formu, ale tady třeba eh, je to, jsou to hlavně kybernetické uh, hrozby. Uh, v Latinské Americe to mohou být uh, spíše otázky týkající se násilí jako takového, ale uh, chci říci, že tady také existují konkrétní prvky, které Evropské, Evropský parlament nějakým způsobem chce zviditelnit, chce se jim více věnovat. To znamená Mercosur, aktualizace dohod s Chile, s Mexikem, eh, dohoda s Kubou. To jsou v podstatě věci, které jsou opravdu pro nás zásadní do následujících měsících, do následujících let a chceme tady zajistit opravdu dostatečné politické pokrytí, protože kromě toho v následujících měsících měsících eh, eh, doufáme, že vlastně eh, celý ten globální kontext nám, pro nás bude, bude pozitivní, nám bude nakloněn. To znamená, je třeba v tuto chvíli si uvědomit, že na podzim se chystá summit eh, celak eh, v září, eh, vlastně se chystá, chystá schromáždění v Salvadoru, což je asi v podstatě schromáždění či platforma, která vlastně funguje nejlépe, má k dispozici opravdu ty nejlepší nástroje naší diplomacie. Tady už vlastně stavíme na velmi dlouhé, dlouhé dlouhých zkušenostech a dlouhé historii. To znamená, že to bude také příležitost zamýšlet se ještě jednou nad eh, těmi našimi vztahy eh, s Latinskou Amerikou. A víme, že pokud dojde k propojení všech těchto eh, prvků, tak budeme schopni v podstatě zase na náš pořad jednání dostat naše společné zájmy, naše společné hodnoty a umožní nám to v podstatě také trošičku utéct z té filozofie sousedství, které jsme se tak drželi v posledních letech. Máme tu určitový, určitý časový rámec a řada kolegů žádá o slovo, takže při, připomínám, že to slyšení a politicky budeme mít možnost ještě jednat dále, takže důležité je klást otázky našim expertům a proto omezíme řečnickou dobu na minutu a půl, tak se snažte se držet otázek a politická diskuse proběhne až to budeme projednávat jako návrh usnesení. Začneme EPP. Pan Salafranka na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo, děkuji také všem e, řečníkům, děkuji také panu Lópezovi za to, že vlastně máme tuto příležitost e, účastnit se tohoto zasedání i v kontextu e, toho aktuálního kontextu e, posledního historického vývoje. E, před chvilkou tady byl zástupce Spojených států amerických, který se nás snažil přesvědčit o tom, že se svět vůbec nezměnil, ale svět se změnil. Rebecca Greenspan hovořila o nové situaci v Latinské Americe. Víme, že skupina Rio byla v podstatě nahrazená celakem. Máme tady také nové dohody v rámci Tichomoří, novou dohodu Mercosur. A kolega López eh, také v podstatě eh, zmínil vlastně ten fakt, že Evropská unie, unie se velmi často v podstatě omezuje na interní otázky a interní situaci. To znamená, že ty parametry z minulého, eh, z minulého období ministerské konference a dohody, které byly eh, podepsány v minulosti, už nejsou aktuální. Já chci říct, že ve chvíli, kdy chceme budovat eh, společnou budoucnost, tak je třeba eh, ji eh, nově vymyslet. A myslím si, že Evropský parlament stál opravdu za touto dynamikou i v minulosti. Ano, pan Lefler samozřejmě zná velmi dobře situaci v Latinské Americe, ale proto také EEAS v podstatě hodně se zabývá právě aktualizací regionálních by regionálních eh, a mezinárodních smluv. To znamená, je třeba udělat všechno pro to, aby ještě v rámci mandátu této komise se v, tomto, v této oblasti mnohé učinilo. ASAD, pan Valenciano. Ne, paní Valenciano, omlouvám se, omlouvám se, já se omlouvám, omlouvám, ale máte minutu a půl. Eh, no Děkuji, nebudu opakovat, co zde již bylo řečeno, co už říkal kolega López a další předřečníci, například pan Salafranka a nebo to, co zaznělo také od našich řečníků za řečnickým pultem. Chtěla bych vám všem poděkovat a poblahopřát k tomuto slyšení, k tomu, že jste tuto skvělou akci zorganizovali. Také bych chtěla být však realistická a mr- mrkla jsem se na texty a vidím zde stále stejné lidi, kteří jsou zde už 15 let. I když jsem vlastně odešla z parlamentu a po určité době jsem se zase vrátila, jsou zde sice některé nové obličeje, nicméně zde potkávám tváře, které jsou už známé, jak tedy ze strany španělské, tak zástupci Americk- Latinské Ameriky. Víme, že jsme určitě v dobrých rukou s kolegou Lopezem, ale je zde určitý problém. Nejsme, problém, nejsme schopni ně, o něčem komunikovat, něco předat, to, co je zcela jasné. A to znamená naprostá nutnost navázat solidní strategické partnerství se zeměmi Latinské Ameriky a Karibské oblasti. Jak jste již zaznělo, jsou zde různé nástroje, které máme k dispozici. Některé věci se posunují ku kupředu. Určitý kontext eh, z mezinárodní úrovni je nyní složitější lepší a možná nyní bychom měli eh, propagovat a šířit to, co jsme ji začali před několika lety. Domnívám se tedy, že bychom měli posílit tento elán a tuto dynamiku. Doufám, že zpráva kolegy Lopeze, zpráva tohoto parlamentu k tomu přispěje a mohu vás ujistit, zdůraznit, že situace však ještě není zdaleka vyhraná. Potřebujeme vaši podporu, váš elán a samozřejmě můžete s námi počítat. Jsme vám k dispozici a doufejme, že se nám to podaří, než bude příliš pozdě. Mr. Tenek. Pan Tenek za EKR. EU již má úspěšné obchodní vztahy skrze dohody s Čilem, Kolumbií a Peru a dalšími. A má otázka se týká ambiciozní myšlenky nastartovat nebo znovu nastartovat vztahy s Mercosurem, tedy dohodu volném obchodu. Bude to eh, vlastně znovu zahájení po přerušení, ale týká se to zejména zemědělských produktů a mě by zajímalo, jak překonat tu překážku z úst pana Lefflera, protože to vlastně brání podpisu, to bránilo podpisu minule. A další otázka se týká Brexitu. Skutečnost, že Spojené království těží z těchto obchodních dohod v současnosti a také existují dohody s karebskými ekonomikami. Kladu si otázku, zda komise umožní paralelní bilaterální jednání během jednání o Brexitu mezi Spojeným královstvím a těmito zeměmi spolu s následnými s dohodou tedy o rozvodu EU a Spojené království. A tedy slyšeli jsme, že budou přednostněny vztahy s takzvanou anglosférou, Eh, s Austrálií a Spojenými státy, ale i další země by měly zájem o bilaterální dohody po Brexitu se Spojeným královstvím. Další otázka se týká vztahu USA a Latinské Ameriky pod novou administrativou prezidenta Trumpa, vybudování tedy mexické zdi. Vidí EU příležitost nahradit eh, jako obchodního partnera Spojené státy a nafta už není podporována Washingtonem v současné době. Děkuji. A paní Weber za ALDE, já bych chtěla nejdříve poděkovat Javieru Lopezovi za podnět a iniciativu pro uspořádání tohoto jednání a chci poděkovat všem hostům. Je velmi důležité jim naslouchat a získat z první ruky tyto informace. Jsem ráda, když říkáte, že vztahy mezi EU a zeměmi Latinské Ameriky a Karibiku se staly silnějšími v minulých letech. To je skutečně hudba pro mé uši, ale určitě si myslím, že potřebujeme strategické partnerství a chtěla bych eh, zaznamenat, že se posouváme tímto směrem také z hlediska toho, že výzvy, které přinesou následující roky. A tady mám na mysli klimatické změny, protože ty zasáhnou migraci. V budoucnosti to je zcela jisté. A také mám na mysli digitalizaci, která značně změní produktivitu a zaměstnanost lidí a také mobilita lidí v tomto směru. Takže nad rámec prohloubení asociační dohody, a já jsem pro, myslím, že musíme předjímat eh, o něco více to, co nastane v budoucnosti. A také jít tímto směrem. A chci říct si kolegyni Eleně, že i když jsme tu obvyklí podezřelí v sále, ale podpora parlamentu je určitě významná v tomto směru. Děkuji. A vrátíme se k EPP. Pan de Grandes Pascual na jednu minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. A chtěl bych poděkovat a poblahopřát Javieru Lopezovi za to, že zorganizoval toto slyšení s těmito významnými osobnostmi, které jsou tedy prestižními osobnostmi. A pozorně jsme si a se zájmem jsme si vyslechli vaše příspěvky. Já sám jsem se zabýval zblízka touto zprávou. Myslím si, že jste zasněli velmi důležité věci. Je pravda, jak říká Rebeka, že to je okamžik plný slibu, příslibu. Je to takové po zlat, takzvaném zlatém období pro Latinskou Ameriku. Je zde vlastně doba určitého uh, kroku zpět. Je to situace, která bude vytvářet spoustu problémů, návrat určitých nerovností a je to také příležitost, aby Evropa zaujala to místo, které nikdy neměla opustit. A možná, že určitá reorganizace v Latinské Americe bude pro nás znamenat také lepší místo pro Samozřejmě zde, jsou zde také naše vztahy s USA, které nesmíme opomíjet, ale stejně tak vztahy s Latinskou Amerikou, které musí být ve středu našeho zájmu. Evropa musí zaujímat toto místo a nesmí přenechat eh, volné pole partnerům z druhé strany Pacifiku. Jsou určité okamžiky slávy, potom jsou okamžiky určitého ústupu ze slávy a my skutečně musíme zaujímat toto místo a eh, definovat strategické priority, jak správně řekla Rebeka. Děkuji, pan Asis, SAD. Já bych také přivítal tuto iniciativu a zpracování této zprávy a také zorganizování tohoto slyšení, které je opravdu na velmi vysoké úrovni. Prožíváme eh, specifické období, které má vliv na naše vztahy s Latinskou Amerikou. Byla zde, bylo zde období velké euforie a nyní jsme v určité fázi jisté deziluze. Urči. což vlastně vyvolává reakce v některých zemích a v některých regionech světa. Jsou zde určité reakce spočívající v ekonomickém protekcionismu, ale potom také určitá ztráta důvěry, kterou pozorujeme eh, poměrně obecně. To spochybňuje mnohostranost a musíme určitým způsobem přehodnotit vztahy mezi našimi zeměmi a regiony. Bohužel Evropa není ušetřena těchto hnutí, tady tohoto narůstajícího protekcionismu a těchto dalších negativních tendencí. Proto se musíme soustředit na ty oblasti, kde můžeme dosáhnout co nejrychleji, co největšího pokroku. Proto se musíme soustředit na Latinskou Ameriku. Jak jste již zaznělo, máme určité společné hodnoty, máme stejný způsob, jakým řešíme velké mezinárodní otázky, takže musíme vsadit daleko více na vazby mezi Evropou a Latinskou Amerikou a je velice důležité, aby Evropa vyslala tento signál v jednáních ohledně dohody Mercosur. Tato dohoda nesmí zůstat pozastavena, jak tomu tak bylo pro mnoho let. For the EPP, Ms. Závěrem paní Remenes za EPP na minutu a půl. Sorry. Já sám nerozuměla. Děkuji. Stejně jako mý kolegové, ráda bych poděkovala našim hostům a řečníkům za to, toto slyšení a samozřejmě vítám všechny kolegy. Chtěla bych se omluvit za to, že jsem přišla pozdě. Já se také domnívám, že prožíváme velmi významné okamžiky. Vracím se z Mexika, kde jsem se účastnila společné návštěvy s výborem ITA a prožíváme velmi specifické zvláštní období a máme dojem, že parlament vždy eh, nepovažuje Latinskou Ameriku jako prioritu, ale také potřeba říci, že Latinská Amerika nepovažuje Evropu vždy za prioritu. Je to příklad Mexika, který, které se často obrací daleko více k americkému sousedovi. Ale dnes tedy se zcela evidentních důvodů Mexiko, které eh, je velmi závislé tedy na vztazích se Severní Amerikou. Nyní tedy vzhledem k politice eh, nového prezidenta Donalda Trumpa situace se mění. V rámci vyjednávání tedy prezident zaujal velmi eh, agresivní postoj vůči Mexiku. Vidíme tady zranitelnost této země a prožíváme období, kdy Mexiko může hrát eh, velmi významnou roli a může nám pomoci znovu se zblížit a pro, eh, prohloubit naše vztahy s Latinskou Amerikou. Vyjednáváme znovu tuto dohodu a myslím si, že opravdu prožíváme důležité momenty v našich vztazích s Latinskou Amerikou. Děkuji. A protože máme velmi mnoho, málo času, mohu dát každému expertovi dvě a půl minuty na jejich odpovědi. Je nám to velmi líto, někdy politici mluví příliš dlouho, ale půjdem, provedeme to ve stejném pořadí, začne pan Leffler, zodpoví na všechny otázky za dvě a půl minuty. Dobře, děkuji za komentáře a otázky a ukazují značnou míru konvergence v tomto důležitém vztahu a pokud je o cenu tohoto vztahu, pro Evropskou unii a pro další pokračování tohoto vztahu. Pan Tenok se ptal na jednání Mercosur. Věříme, že je možné nyní s nimi pokračovat, že jsme na tom dostatečně dobře. A i když zemědělství je nadále důležité pro země Mercosuru a pro řadu evropských zemí, je to jenom velmi malá část vztahu s Mercosurem a s jednotlivými zeměmi Mercosuru, protože je, to mnohem, je tam mnohem větší potenciál ekonomicky, politicky a technicky. A s tím chceme pokračovat. V oblasti karibské zda bude moci Spojené království vyjednávat paralelně. My si myslíme, že pokud je Spojené království členem Evropské unie, tak bude loajálně podporovat polit, obchodní politiku Evropské unie a nedílnou součástí je právě obchodní politika. Pokud jde o nahrazení smlouvy NAFTA, tak my nenahrazujeme smlouvu NAFTA, věříme, že bude dále platit. My nenahrazujeme Spojené státy, protože Evropská unie je mnohem významnějším eh, partnerem v oblasti investic a obchodu a s výjimkou Mexika. A určitě nebudeme budovat žádné zdi, máme spíše zkušenosti s bouráním zdí z nedávné doby. Také mi dochází čas, tak bych chtěl zdůraznit některé další věci. Myslím, že když se vrátíme k tomu, co jsem řekl v úvodu, ehm, budeme spolupracovat v oblasti klimatických změn multilaterálně a pro naše společnosti. Podívejte se na poslední měsíce v karibské oblasti a v Latinské Americe. Devastace způsobená eh, hurikány v Karibiku, sucho v Brazílii, záplavy v Peru. Zaznamenali jsme problémy i v Evropě a to je zcela jasné, jasný signál těch výzev, které přijdou v budoucnosti. Konektivita. O tom jsme mluvili před několika lety. Zahájili jsme eh, přímé optické spojení, spojení optickými vlákny mezi Evropou a Latinskou Amerikou pro výzkum, pro podnikání a značně měli také pro občany. A ve značné míře tedy jste zmínili vy a také členové panelu je třeba se zabývat sociální integrací, inkluzí, vytváření silnějších společností, sdílením prospěchu globalizace a společným řešením konkrétních výzev. Děkuji. Děkuji. Eh, paní Greenspan na, minut, na dvě minuty a půl. Bueno, Děkuji, děkuji mnohokrát, děkuji mnohokrát opravdu za všechny připomínky, za všechny otázky. Myslím si, že já také sdílím to, že v podstatě spoustu věcí sdílíme, že v mnoha věcech jsme si velmi podobní. Nicméně pár věcí jsem chtěla zmínit. I ta okna příležitostí se mohou zavřít. To znamená, že ta příležitost může existovat a potom se může zavřít. Čína mezi lety 2000 a 2015 v podstatě navýšila svou obchodní činnost v Latinské Americe 20krát, 20krát a také představuje zásadní zdroj investic. To znamená, že ano, Azie i nadále bude extrémně důležitá. Nicméně v každém případě Latinská Amerika se nemůže soustředit pouze na oblast Asie, protože v podstatě nemáme v tuto chvíli dostatečné zdroje a dostatečná pracovní místa pro eh, naše eh, obyvatele. A právě tady. Tady v podstatě existuje ta velká příležitost. Ale prosím vás, nedělte nás na tu část, která je blíže Atlantiku a druhou část, která je blíže Tichému oceánu. To znamená, že tady opravdu ty příležitosti jsou vzájemné a proto také Evropská unie je pro nás a je, byla a bude stále velmi důležitou. Stejně jako říkala Paula, potřebujeme tady více horizontální jeho charakteru. Potřebujeme více regionality. Eh, to znamená, tady opravdu potřebujeme, aby ta spolupráce měla k dispozici více nástrojů. A proto vlastně vycházíme a sázíme právě na tu výměnu v oblasti vzdělání, v oblasti výzkumu a vědy. Vycházíme a sázíme na větší a hlubší spolupráce mezi malými a středními podniky. Prosím vás, nedělme celou, celou tuto oblast na různé menší regiony za třetí, máme k dispozici velmi silné nástroje. Eurolag a Summit, to jsou všechno nástroje dialogu, které jsou pro nás extrémně důležité a které se rozvíjely v průběhu posledních let. A proto si myslím, že by bylo velmi dobré, abychom je efektivně a řádně využívali i v budoucnosti v oblasti naší spolupráce a v oblasti podepisování nových dohod. Děkuji mnohokrát pozorodné, jak dodržujete řečnickou dobu. Pro někoho z Latinské Ameriky je to obzvlášť náročné. Paní Amadej. Děkuji, děkuji mnohokrát. Eh, jedna z věcí, která v podstatě vychází eh, vychází z této debaty, je v podstatě otázka důležitosti a relevantnosti. To znamená, jak vyjít z toho tunelu minulosti. Já si myslím, že ve chvíli, kdy budeme chtít chtít čelit této výzvě, tak si musíme uvědomit, že máme k dispozici i různé nástroje a hovořilo o tom několik mých kolegů. To znamená, kvalita jde o kvalitu, o kvalitu vzájemných vztahů. To znamená vše, co se týká vztahu mezi Evropskou unii a oblastí Latinské Ameriky a Karibiku. To znamená to, co si můžeme vzájemně dát, protože e, investice Evropy do našeho regionu jde jdou ruku v ruce samozřejmě s také ekologickými a společ, společenskými standardy, které nejsou všude respektovány. To znamená, je třeba opravdu eh, zhodnotit vše, co nám tyto vzájemné vztahy nabízejí. To znamená uvědomit si, jak důležitá je ta výměna a spolupráce mezi všemi aktéry na úrovni institucí, na úrovni podniků a občanů, protože to je to, co také vlastně nám Eh, dokázali migrační toky z minulosti. Víme, jakou přidanou hodnotu nám poskytly. Eh, někdo tady v podstatě říkal, že je třeba znovu vymyslet a vynálézt budoucnost. Myslím si, že to byl pan Sala Franka. Ano, určitě, určitě. Je třeba se v podstatě zamyslet nad tím, jakým způsobem se postavit také této dichotomy graduace a negraduace. To znamená, jakým způsobem nalézt uh, nastroje spolupráce, které v podstatě budou vnímat oba dva regiony jako jeden celek. Jak v podstatě vysvětlit eh, čilskému studentovi, že už se nebude moci účastnit programu Erasmus. To znamená, jak to vysvětlit, jak to vyřešit. To znamená uvědomit si také tu obrovskou výhodu našich vzájemných vztahů Eh, který, kterou je právě ta institucionalizace. Ale nelze to omezovat pouze na to. Je třeba udělat všechno pro to, abychom v podstatě zaangažovali úplně všechny živé síly naší společnosti. Podařilo se vám to? A není paní Koco za na metropolu. Stejně i jak už bylo řečeno, jsem se chtěla ještě podívat na tu otázku příležitostí, příležitostí té současné zahraniční politiky USA, to znamená, aby Evropská unie v podstatě eh, tuto situaci využila. Eh, v každém případě je třeba říci, že není pozitivní to, jakým směrem se v podstatě vyvíjí eh, politika USA, to znamená ten příklon k tomu unilateralismu, protože to může mít negativní důsledky úplně na všech, pro všechny. To znamená, že v podstatě eh, společná práce eh, obou regionů spočívá také v tom eh, přesvědčit USA, že ta cesta toho unilateralismu není výhodná pro nikoho. To znamená, společně musíme se angažovat také v této oblasti, to znamená udělat všechno pro to, aby se USA více přiblížilo a přiklonilo multilateralismu. Co se týče té graduace a negraduace, myslím si, že ty současné programy v podstatě nabízí nabízí dostatečné nástroje právě pro toto, protože ty společné programy jsou programy pro všechny, to znamená, eh, stavíme se společným eh, problémům, i když v podstatě možná z nich vyplývají různé perspektivy nebo různé kapacity a možnosti, ale v podstatě ty problémy sdílíme, protože jde o globální systémové eh, problémy, které mají samozřejmě různé dopady na různé regiony. Nicméně, ale se tomu musíme postavit společně. Nedávno se o tom o, eh, už začalo hovořit, to znamená ve chvíli, kdy hovoříme o spolupráci, tak jde o spolupráci, nejde o pomoc, jde o spolupráci, to znamená o spolupráci na těch věcech, které jsou velmi důležité pro oba dva regiony. A já si myslím, že tady uskončím, protože jinak bych musela eh, automaticky překročit svůj řečnický čas. Děkuji. Ještě eh, oh, jsem vám dala jednu minutu. Ano, ano, takže vy jste dokonce předčela naše očekávání. poděkuji všem expertům, kteří přispěli naší práci a věřím, že zpravodaj a stínový zpravodaj dostali velmi Eh, významné podněty pro svou další práci. Děkujeme všem účastníkům tohoto slyšení. Končíme naše jednání a budeme pokračovat ve tři hodiny odpoledne po obědě a po společné oslavě 60 let eh, římských smluv. Takže uvidíme se odpoledne.